Uh, Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítáme vás na našem zvláštním setkání. Je to v podstatě jenom jediné setkání tento týden. Máme zde mnoho velice důležitých věcí, kterým se budeme věnovat. Rád bych přivítal komisi mezi námi, která nám bude prezentovat tu první záležitost, to znamená směrnice o koncesích a další záležitosti, kterým se budeme věnovat postupně během jednání. Několik oznámení z mé strany. Jsme na opět vysílání na webu, takže vítám všechny naše posluchače a Pravděpodobně budete mít možnost vidět i ty prezentace postupně během našeho programu uvidíme, pokud je o kvalitu mm, pro mm, možná bychom poprosili naše posluchače na internetu, aby nám napsali, jakou, v jaké kvalitě měli možnost sledovat tyto prezentace, to bychom vám byli vděční. Ještě několik oznámení, než zahájíme dnešní schůzi. Měli jsme ustavující, jak víte, 24. nebo 23. ledna. Já jsem byl opětovně zvolen jakožto předseda, měl jsem tu čest a 24. proběhlo velice užitečné konstruktivní jednání mezi koordinátory. Dívali jsme se na naši další práci, organizaci naší práce v následujících dvou a půl letech, především protože nás čeká opravdu nesmírně intenzivní legislativní práce ehm, pan Žuven samozřejmě o tom ví, protože je vlastně jedním z klíčových zpravodajů těchto nových návrhů. My, vám, mm, my už jsme vlastně rozeslali našim členům takovou chartu, která se týká kvality, to znamená, jakým způsobem chceme organizovat naše jednání, deadliny a tak dále. Všechno bude na našich webových stránkách k dispozici, můžete se na to podívat a zároveň připravíme pracovní program, takový dokument pro letošní rok, opět to bude na webu. Doufám, že to bude pro vás užitečné. Rád bych mezi námi přivítal nového místopředsedu Gino Tamatero, to je náš nový místopředseda. Vítáme vás mezi námi. Bohužel nemohl jste se zúčastnit ustavujícího jednání, už jsem nesmírně rád, že jste mezi nás mohl zavítat dneska. Chtěl jste ještě několik, několik slov na úvod? Děkuji za slovo, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně, dámy a pánové. Dovolte několik slov. Rád bych vám poděkoval, rád bych vám poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili tím, že jste mě zvolili na post místo předsedy našeho jednání eh, na jednání 25. ledna, kterého jsem se bohužel nemohl zúčastnit. Jak už se pan předseda zmínil, nebylo mi bohužel dobře. I přesto bych vám rád poděkoval a je pro mě velikou ctí, eh, že jsem byl zvolen na tento post. Budu se snažit um, opravdu pracovat ze všech sil. Chtěl jsem vám pouze poděkovat a ještě jednou se omluvit za to, že bohužel jsem se nemohl zúčastnit vašeho jednání ustavující schůze. Děkujeme, pane místopředsedo, děkujeme, těšíme se na spolupráci s vámi. Místo předseda, naše místo předsedové našich výborů hrají velice důležitou roli a rád samozřejmě bych poděkoval Láre Komi, která byla místo předsedkyní první dva a půl roku a která odvedla obrovskou práci v našem výboru a nyní si věnuje velice důležité oblasti standardizace, čili doufáme, že budeme i nadále v úzkém kontaktu a budeme, uh, budeme s ní spolupracovat. A nyní ještě několik důležitých oznámení. První věc, eh, Chtěl bych dodat ještě jeden bod na náš program, pokud jde o čtení, eh, nebo teda v, s radou, pokud jde o to mm, brzké včasné čtení tohoto, této záležitosti. V podstatě my máme určitou praxi, která byla formalizována na základě našich pravidel pokud jde o práci našeho výboru, než našim zpravodajům a stínovým zpravodajům dáme mandát k jednání s radou, pokud jde o potenciální dohodu prvního čtení, tak výbor musí tento mandát schválit a musíme samozřejmě se rovněž dohodnout na složení tohoto jednacího týmu. Máme zde dvě důležité technické záležitosti, pan Van de Kamp, který se věnuje eh, trojkolkám a třikolkám a dále je to pan Pancery, který hm, jsem velice rád, že zpravodaj je zde. To je regulace u traktorů. Já zde mám oznámení předsedu pracovní skupiny, který si myslí, že ty diskuse už jsou dostatečně pokročily, to znamená, že jednání bychom mohli zahájit hm, Um, máme zde pracovní postup, um, na kterému se věnovali i koordinátoři, v podstatě jenom jeden hlas a jednu politickou uh, skupinu se zdržel, jinak tam nebyly žádné námitky proti tomuto postupu. Ovšem na základě našich nových pravidel potřebujeme hlasovat o tomto mandátu, který bychom udělili našim kolegům a musí to schválit více než polovina našich členů našeho výboru. Pokud proti tomu nic nemáte, ani ze strany koordinátorů, tak bych eh, navrhovala, abychom o tom hlasovali po hlasování a zpravodajové by měli možnost oficiálně se k tomu vyjádřit a potvrdit ještě tuto záležitost nebo možná ještě některé další informace vám poskytnout, než tento mandát udělíme. Souhlasíte? Výborně. Poslední záležitost. To je taková zase předběžná informace. Biro parlamentu požádalo všechny výbory, aby zrevidovali své kalendáře, protože chtějí posky, chtěli mm, ušetřit na tlumočení, to znamená, že by byly takové bloky výboru buď v pondělí nebo v úterý, to znamená, mm, nebo v úterý a e, ve čtvrtek, to znamená, že ty v pondělí, v úterý a ve středu, jak jsme to měli e, v současné době, tak pravděpodobně to tak nebude už do budoucna. Pokud vím, tak e, se připravují nové návrhy pro tyto kalendáře koordinátorům, bychom je předložili v brzké době já mám určité obavy, protože ta práce, kterou odvádíme, je opravdu intenzivní, stávající revize znam, znam, znamenalo by to, že bychom to zredukovali asi o čtyři celodenní jednání ročně, což by, by vytvořilo určitý tlak na naši práci, proto se budeme snažit přijít s nějakými opatřeními mm, a nějakými návrhy, protinávrhy, proto se vám to chtěl sdělit. Političtí koordinátoři politické skupiny jistě by rovněž měli být informováni, jelikož máme mnoho klíčových návrhů, kterým se budeme věnovat a které se týkají tzv. Single Market Act, aktu o jednotném trhu. Rada, Evropská rada pod vedením pana Van Rompuye minulý týden na plenárce jasně řekli, že budeme muset mm, urychlit schval, schvalování těchto oblastí a proto se mi zdá podivné, že v podstatě budeme mít času na eh, odvádění čím dál tím většího eh, kvanta práce. Program našeho jednání považuji za schválení, máte zde určité zápisy, tyto budeme považovat za schválené do konce než, dnešního jednání, pokud někdo nevznese žádné námitky. A nyní se můžeme podívat na jeden právě z těch kritických oblastí, jednou z kritických oblastí, kterému se věnujeme, je to třetí směrnice v této oblasti, která se týká reformy celé oblasti eh, veřejných zakázek. Eh, je to nová směrnice, která se zabývá udělováním koncesí. Filip Šuben je naším zpravodajem pro tuto problematiku a rovněž bych poprosil stínové zpravodaje, aby se rovněž vyjádřili po prezentaci. Ovšem nejprve zde zazní prezentace, kterou nám přednese komise, paní Joana Šikovská, která velice aktivně pracovala na této problematice, nám představí celou záležitost a poté zahájíme diskuzi s našimi zpravodajem a se stínovými zpravodaji, čili Pane Žubé, nechtěl jste ještě na, na úvod několik slov, nebo mám poprosit normálnou komisi? Jistě zde máme i zástupce rady, vidím zde zástupce rady mezi námi. Poprosím je tedy rovnou o prezentaci. Paní Šikovská, prosím, máte slovo. Thank you very much, Chairman, and thank you very much for giving Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a ráda bych poděkovala za příležitost představit tento návrh, jestli dovolíte. Možná bych trochu objasnila mm, to pozadí, proč navrhujeme tento text v oblasti udělování koncesí a možná trošku architekturu vám přiblížila celého na, tohoto návrhu. Hlavním cílem těch pravidel pro udělování koncesí to jsou v podstatě stejné cíle, které sledujeme v oblasti veřejných zakázek, to znamená zajistit transparentní, konkurenčně schopný proces, který by zajistil nejkvalitnější výsledky. A z tohoto důvodu, protože v podstatě to zapadá do oblasti veřejných nákupů, Rozdíl je v tom, že například, když hovoříme o reformě v oblasti veřejné zakázky, hovoříme o simplifikaci, zjednodušení, efektivitě těchto pravidel, zatímco u koncesí se snažíme v podstatě jak si stanovit základní pravidla nebo vlastně zajistit to, že výsledek mm, soutěže je eh, v podstatě mm, na stejně kvalitní jako v oblasti veřejných zakázek. Další slide, prosím. Když se podíváme stručně na stávající situaci, pokud je o sekundární legislativu v oblasti veřejných zakázek, tak ehm, na tomto slajdu to vidíme velice jasně, protože v oblasti veřejných zakázek pokud bychom si stanovili tři otázky, to znamená, jak to publikovat, jak to udělit a jakým způsobem se odvolat, tak bychom byli schopni nalézt určité odpovědi k těmto otázkám. Pokud jde o veřejné zakázky pro práce, pro služby, částečně pro koncese v oblasti prací, ovšem nemáme žádné informace, pokud jde o koncese v oblasti služeb. Pokud by to se jednalo pouze o veřejné služby, tak na pravé straně bychom neměli žádná pravidla, protože v podstatě zde nemáme žádnou sekundární legislativu. Proč potřebujeme sekundární legislativu i pro tuto oblast? Další slide. Především proto, abychom zajistili účinné eh, využívání veřejných prostředků a ráda bych zdůraznila i EU finančních prostředků našich fondů, že by to zajistilo zlepšení přístup na trh s koncesemi. A zároveň proto, že jsme přesvědčeni o tom, že tato pravidla by umožnila i právě vytváření veřejn, těch PPP ehm, vztahů, to znamená mm, mobilizace soukromého kapitálu, zlepšilo by to investice, inovace, to znamená soukromý a veřejný sektor spolupráce v této oblasti. Asi bychom si měli odpovědět na to, o čem tento návrh není. Zásadní je, abychom si mohli odpovědět na tuto otázku, proč mm, je to vlastně odůvodnitelný tento návrh. Nejde o nějakou privatizaci služeb. Toto je velice častá, časté chybné uvažování. Nejde o žádné privatizace aktivit v jakémkoliv sektoru. Nejde o nějakou vynucenou um, externalizaci služeb na straně veřejných orgánů, ani nestanovíme nějaké standardy kvalita, v oblasti kvality pro poskytování služeb, čili nejde o to, jaká je kvalita těchto služeb, to je samozřejmě na straně veřejných orgánů. A to stejné platí v oblasti podmínek, pokud jde o přístup k eh, hospodářským aktivitám Toto samozřejmě by mělo být aplikovatelné na oblast poskytování koncesí v oblasti služeb do budoucna. Když jsme přišli s tímto návrhem, tak samozřejmě probíhalo mnoho studií, přípravné práce, to byla podle mě taková jedna z nejrobustnějších akcí na straně komise přípravných prací, pokud jde o přijetí pravidel. Nejenom, že jsme připravili tři rozsáhlé studie, které máme k dispozici a provedli, mm, konzultovali veřejnost. Vidíte, že v podstatě jsme zeměli více než 60 bilaterálních jednání se všemi členskými státy, se všemi zúčastněnými, když na tomto slajdu to nevidíme. Budeme pokračovat v této práci. To znamená, je to opravdu velice hloubková analýza právní i faktické situace v této oblasti. Zde vidíte jasná čísla, to jsou, nejsou všechna čísla, všetně analýzy dopadů, v podstatě to jsou pouze určité příklady. 41% respondentů hovoří o tom, že jsou zde určité bariéry, pokud jde o vstupy eh, na tento trh, téměř 38% hovoří o tom, že zde není žádná transparentnost, při udělování kontraktu 44% respondentů hovořilo o udělování přímých kontraktů eh, a 30 dva hovoří o podmínkách v přeshraničním, eh, v přeshraničním eh, jednání a 62% téměř hovoří o tom, že transparentnost je něco, co nám chybí v této oblasti, to znamená udělování kontraktu v oblasti koncesí. Tak a co jsme z toho vyvodili? Eh, možná bych tady ještě přidal jeden komentář. Posouzení dopadu bylo obtížné kvůli jedné věci. Máme tady nedostatek transparentnosti, to už jsem říkala, a z tohoto důvodu nemáme dostatek dat, které by popisovala celkově trh. A e, z tohoto důvodu toto posouzení dopadu bylo spíše kvalitativního charakteru a proto jsme také e, prováděli tak rozsáhlé konsultace, e, protože jinak to, co zatím máme, tak nám nedovoluje přis, dopracovat se k přesnějším datům o podobě trhu. Eh, my tady máme tři problémy. Jednak je tady nedostatek eh, právní jistoty, ať už se týká definic nebo těch procesů o udělování koncesí. Dále tady máme eh, existenci vstupních bariér a opět to souvisí s pravidly, národními pravidly a s mm, mimo zákonnými, nezákonnými postupy. A e, zejména se to týká těch přímých, eh, to přímého udělování. No a pokud se týče právní ochrany eh, těch, kteří se ucházejí o tyto zakázky, eh, tak tady jsou určité rezervy na straně směrnici, která by mohla sjednat nápravu v případě o poškození, ale tady toto není garantováno na úrovni evropské. Tak bych ještě měla říci něco o Eh, takovém souběhu a mezi touto studií a také eh, politické oddělení, eh, které pro naši politiku, pro obchod a také pro vědu. De facto ve své oblasti došlo ke stejným problémům. Nedostatek právní jistoty, problémy eh, rozlišování mezi koncesí a kontraktem, eh, potom tedy eh, dosávadní tedy právo, prezidenční právo bylo také problémy a tak dále. Čili toto komise dala do své zprávy jakožto závěry. Jaké závěry nebo jaké možnosti jsme si řekli, že by mohli pomoci. Máme tady tři okruhy. Jsou to základní pravidla, to je, jsou pravidla, která se aplikují při eh, udělování koncesí. Dále podrobná pravidla a to jsou tady podrobná pravidla, která se týkají veřejných zakázek. A toto je reakce na uh, Eh, komentáře a připomínky, které jsme dostali eh, k dosavadním eh, pravidlům. My máme tady mm, určitě rozpracované do určité podrobnosti, ale není to stejné jako u veřejných zakázek. A pak jsou tady smíšená pravidla, eh, to znamená, to jsou ta základní plus eh, procedurální garance. Eh, pokud bychom měli tyto druhy pravidel, pak bychom měli tedy procedurální garance, také bychom měli úpravu kritérií pro udělává, udělování zakázek, a dále eh, pravidla o spolupráci mezi veřejnými orgány a možnosti úpravy smluv. Čili to skutečně je nezbytné. Zjistili jsme, že to je nezbytné, aby to bylo součástí toho koncesního rámce. Eh, na dalším sníku se zamýšlíme nad tím, kdo by z toho měl mít prospěch. Na jedné straně by to měli být ti, kteří orgány, které udělují takovéto eh, kontrakty, eh, za druhé by to měli být uživatelé, poněvadž eh, ušetří, tedy bude to menší, bude to levnější a bude to lepší kvalita. A dále podniky, kterým se zlepší přístup k informacím o těchto kontraktech, to se domnívá 83% respondentů. A nyní, jaká je architektura našeho návrhu, jaký máme přístup? Domníváme se, že nejlepší by bylo mít prostě jeden manuál pro udělování koncesí. Dnes máme eh, dvě směrnice pro eh, veřejné zakázky v klasickém sektoru a podle nové smlouvy Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom měli pouze jeden manuál. A to znamená i tedy pro ty e, utility, ale pro ostatní. E, nešlo by tak pouze o to, aby se ty dva texty e, sloučily, ale šlo by i o sladění pravidel, která jsou v těchto dvou případech odlišná. Na druhé straně my jsme ve všech eh, článcích eh, toto kontrolovali eh, s již existujícími právními precedenty. Čili když se podíváme na napravná opatření, procedurální garance a tak dále, tak my jsme se tady zabývali tím, co už existuje a také jde o to, aby v soudních rozhodnutí byla určitá konsistentnost. No a další věc je eh, pružnost. Pružnost, aby zadavatelé veřejných zakázek měli větší prostor pro manevrování. Eh, další snímek, eh, k čemu by tento nástroj byl, tak týkal by se všech koncesních dohod, který je kolem 5 milionů a v různých odvětvích tedy mají různou hodnotu a my tedy navrhujeme, aby tou právou hodnotou eh, bylo 5 milionů eur, čili aby to bylo koncese na práci, služby, případně klasické plus utility. E, nebude se to týkat ovšem e, spolupráce mezi veřejnými orgány a také e, vylučujeme třeba dopravu a dopravní služby, které mají svoji vlastní regulaci a dále jsou to třeba sociální služby, které jsou tedy speciální a tam už je určitá, určitý požadavek transparentnosti. Dále jsme poněkud zpřesnili dosud nepříliš jasnou definici, protože eh, mnohdy soud eh, eh, dochází k závěru, že je třeba zahrnout také otázku rizika, což tam zatím není. Také jsme vyjasnili ve významných věcech například to, že autorizace a licence se, nebo na ty se tato směrnice nevztahuje. Dále jsme se rozhodli, že eh, bude třeba eh, zveřejňování na úrovni EU, to je ex ante i ex post a to už je známá věc. Dále jsme se rozhodli, že budeme definovat trvání koncesí, aniž bychom zde eh, navrhovali nějaké škrty, prostě tak, že de facto mm, nemůžeme eh, mít úplně jednotnou šablonu, čili je to podle výše investice. A dále eh, pravidla mm, pro úpravu smlouvy, čili máme tam, eh, máme tam tedy kapitolu o tom, jak se může upravovat koncese, což je vlastně velmi dlouhodobá smlouva. Dále, my zatím nemáme stanovené postupy to je důležité říci. Tato směrnice neobsahuje žádné postupy, pouze procedurální garance, kterými se musí řídit zadavatele, aby eh, splnili své závazky podle smluv. Máme standardní výběrová eh, kritéria, která budou ovšem jednodušeji aplikovatelná a také máme Eh, rozšíření směrnice o nápravných opatřeních, eh, což je tedy odstranění určité deformace trhu. No a snad tím nejdůležitějším prvkem, jak vidíme na tomto snímku, je eh, nezbytná flexibilita. Čili my tady máme otevřená kritéria pro udělení nebo pro získání zakázky, čili nebude to jenom podle ekonomických kritérií, a také něco, eh, co se bude brát v úvahu v tom posledním neuším výběru. Eh, flexibilnější přístup, co to bude znamenat. Takže nemáme žádné mandatorní procesy, nemáme tady žádná, eh, žádné kontrakty, eh, které by mohli koncesionáři dále udělovat. Dále tady máme kvóty na subdodavatele a pak jsou tady eh, ještě další aspekty, jako třeba použít nebo vysvětlit, proč nepoužiješ. No a poslední snímek, tady je flexibilita v Eh, kritériích. i procurement se zatím odkládá eh, o pět let, než eh, jak to zatím je o dva. A nyní snadnější nebo lehčí pravidla pro uplatňování v případě Eh, střetu zájmu. Když to mám zhrnout, tak eh, tento návrh eh, se zabývá a snaží se vyřešit problémy s nedostatečným přístupem na trh. To je prvek růstu, o to nám jde, a také nedostatečná právní jistota. Za druhé, tady máme bude to platit i v případě, že udělující zadavatel si zvolí někoho, kdo bude tento proces provádět za něj. Eh, dále je zde povinnost eh, zveřejnit oznámení o eh, tomto kontraktu, který je nabízen. Dále všichni nabízející by měli mít, by na to měli být stejně, tedy rovné podmínky, protože momentálně máme 27 různých právních rámců a nyní je tady zajištění zodpovědnosti za utrácení veřejných prostředků. My musíme říci, že tento návrh byl většinou eh, přijat pozitivně, někde výslovně pozitivně a někde tedy aspoň eh, v tom duchu, kterým se ubírá. Děkuji vám. Mnohokrát děkujeme za tento naprosto jasný návrh. Všichni máme kopie těchto snímků a budou také na našich webových stránkách, takže mnohokrát děkujeme. A já teď požádám o příspěvky nejprve našeho zpravodaje pana Žována, pak tady máme také stínové zpravodaje, tady pan Pancery za SAD, paní Rile, pan Dion tady není, a já jsem s panem Kožušníkem, společným stínovým zpravodajem, pak pan Salvini, pan Šváb. A mimochodem vítám také pana Tarabelu, který je zpravodajem pro doplňkové směrnice o veřejných zakázkách a možná bude také chtít něco říct. A paní Gepartová se, myslím, hlásila. Ještě někdo? Máme asi půl hodiny. Bude čas na dost otázek a samozřejmě chci dát také na konci čas komisi. Takže, pane Živáne, vaše prvotní reakce a připomínky. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval i kolegyni za prezentaci za komisi. Jak bych měl začít? Já zatím to nebudu vysvětlovat, ovšem doufám, že se to všechno objasní. Postupně objasníme. Jde o text, který v podstatě vyvolává veliké obavy na obou stranách. Někteří tvrdí, že to nechtějí vůbec, tento text. Jiný tvrdí, že je to text, který je prostě nezbytný, aby dobře fungoval vnitřní trh. Jiní tvrdí nebo bojí se v podstatě, mají určité obavy, které zde nejsou vůbec eh, zahrnuty. Čili, pane předsedo, ano, možná nás čeká taková pedagogická práce, nás všechny, abychom si položili několik otázek. První záležitost, zda je to užitečné, zda tento text je opravdu užitečný. Já bych vám mohl odpovědět následujícím způsobem. Já si to myslím, že ano, protože pokud si myslíme, že potřebujeme pravidla, určitá společná pravidla pro veřejné zakázky, tak prostě potřebujeme společné, společná pravidla v této oblasti pro koncese. Podle mého názoru je to logické. Proč? Všichni souhlasíme s tím a my v podstatě na tom pracujeme více mm, kolegové, pan Tarabela i ostatní kolegové. Myslíme si, že v podstatě by zde měla být společná pravidla v oblasti veřejných zakázek v EU a u koncesí si myslím, že to rovněž platí, protože o co jde u koncesí? V podstatě je to taková zvláštní kategorie, je to vlastně partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, kde v podstatě o určitý nástroj právní, který umožňuje, to znamená, nejde vlastně o privatizaci, jde o určitou dele, určité delegaci dané služby a aby teda potom ta, ten veřejný orgán z toho mohl těžit. To znamená, aby v podstatě mohlo dojít k určitému účinu využívání těchto finančních prostředků a pokud jde o služby, tak aby vlastně ten privátní partner v podstatě na sebe převzal určité riziko. A to je právě ten základní prvek. Jde o to riziko, které zde je. To znamená, ten rozdíl mezi veřejnými zakázkami a koncesemi je zásadní, protože v podstatě jde o určitý přenos těchto odpovědností. A zároveň no, v podstatě ano, ty rozdíly jsou zásadní. Ovšem, Nesmíme zapomenout na to, že pokud potřebujeme společná pravidla pro veřejné zakázky, tak prostě potřebujeme společná pravidla i pro oblast koncesí. To je zásadní. Samozřejmě ekonomická situace je nám známá, národní, regionální, místní orgány samozřejmě nemají dostatek, mm, řekněme, mm, určitých finančních prostředků pro některé oblasti v infrastruktuře a právě proto si myslím, že toto spojení mezi veřejným a soukromým sektorem by mohlo být zajímavé. Kdybyste byl starostou, řekněme, v nějakém městě v EU a chcete, mm, já nevím, vybudovat něco, co je, řekněme, nákladné, nějaké no, nové parkoviště, a prostě na místní úrovni, na úrovni komuny, prostě si to finančně nemůžete dovolit, tak právě, právě zde, právě zde bychom mohli využít tohoto právního eh, nástroje, který by nám umožnil využít tyto finanční prostředky soukromé a který vlastně vezme na sebe i ta rizika, potom využívání. Alternativa je, že prostě nebudeme mít žádné parkoviště, prostě nemáme prostředky, tak parkoviště nebude. Čili potřebujeme tyto nástroje, právní nástroje. A proč společný nástroj na evropské úrovni? No proto, abychom harmonizovali ta pravidla. To je důležité. My v podstatě jsme byli zvoleni proto, aby Evropa fungovala. Evropa prostě, když nebudeme mít společná pravidla, pokud, ne, nebudeme, pokud řekněme, ten, ten subjekt hospodářský Prostě potřebuje mít určitou právní jistotu, mm, prostě aby, nemuselo, aby se nemusel mm, přizpůsobovat pravidlům jiným v Polsku, v Itálii, ve Francii a právě o to nám zde jde o nic více, o nic méně. To znamená přinést i určitou právní jistotu, protože koncese samozřejmě fungují nebo existují. Ovšem, i v současnosti, ovšem, ty právní úpravy jsou tak fragmentované, že v podstatě zde máme pouze tu, ty judikáty, které už máme k dispozici, které nám jaksi umožňují ten rámec. To znamená, ta legislativa, která se aplikuje, tak v podstatě postupně, tak jak se vyvíjí judikatura, tak postupně to využíváme. Všem podle mého názoru to není logické. Já si myslím, že bychom se měli konsolidovat tato pravidla. Přece, když vy, řekněme, vy jste starostou nebo nějakým podnikatelem a prostě, abyste se nebáli, že nějaký damoklův meč eh, vysí nad vámi, protože pravidla se najednou změní. My prostě chceme, aby ta pravidla byla společná, aby byla jednoduchá. Já nyní mám ten, ten text komise, já si myslím, že je trošku možná komplikovaný v některých Vlastně to není jenom tato záležitost, ty podrob... samozřejmě vidíme zde výhody, nevýhody, to je jasné, 26 například, já si myslím, že je až možná moc komplikovaný, ta pravidla, pokud je udělování koncesy, potřebujeme nějakou předběžnou informaci, poté stanovisko, poté určité stanovisko, pokud je udělování této koncesy a tak dále. Já doufám, že komise dospěje k názoru, že bychom to mohli trošku zjednodušit. Ovšem, nesmíme zapomínat na to, že nejhorší by bylo, kdybychom neudělali opravdu vůbec nic a v jedné zemi, řekněme, budeme udělovat, budeme pokračovat v těchto velikých zakázkách, řekněme, na základě nějakého jednoho pravidla, které se uplatňuje v každé oblasti trochu jinak a v jiné zemi by se to upravovalo, regulovalo až příliš extrémně, čili Mm, milí kolegové, kolegyně, my nechceme jenom nějakou entou, xtou směrnici, my prostě chceme vytvořit určitý svět, který by byl homogénní z právního hlediska, který by byl stabilní, aby zde byla jist, určitá jistota. O to nám jde, to je prostě, je to potřebné. Otázka zda je potřeba vytvořit tuto legislativu. Ano, protože pokud ne, tak prostě každý si bude dělat, co chce, na svém písečku si prostě něco tam tvořit a v podstatě každý bude mít jiná pravidla. A pokud jde o konkrétní dotazy, pane přesor, já už jsem hovořil dlouze, ovšem je zde mnoho dotazů, které vyplývají z textu komise například takový první pracovní dokument bych chtěl připravit, nebude to mm, mm, v podstatě nějaká reakce, budou to spíš takové dotazy. Vy byste mi pak řekl ten kalendář, který musíme dodržet, to znamená, ano, Toto je opravdu, nemusíme to uspěchat, je to opravdu záležitost, která je důležitá. Chceme, aby opravdu jsme měli kalendář, který by nám umožnil, abychom se tomu mohli věnovat opravdu důsledně, protože jde o obrovský rozsah, je to velice důležité. Nikdo, v podstatě všichni o tom hovoří, ale každý má na to trošku jiný názor. Pane předsedo, opravdu potřebujeme určitý čas, abychom to Mm, všechno připravili, protože mm, nějak spěchat v této věci si myslím, že by nám nepomohlo. Vy jste hovořil o, o tom, že budeme muset prostě uspěchat, trošku urychlit naši práci. Toto je text, kde skutečně zatím nemáme konsenzu, nemáme k dispozici vůbec, než začneme pracovat. Prosím, abyste nám dal určitý čas. To si myslím, že je opravdu důležité, prostě opravdu dlouhodobě, ne pouze několik dnů. Potřebujeme zároveň aby to bylo trošku paralelní s tím, co se děje v oblasti veřejných zakázek, protože některé ty, ty věci se budou překrývat trochu. Pane předsedo, další dotazy, definice koncesí, to se ještě budeme s komisí o tom muset pobavit. Koncese, ano, ty se vydělují vlastně tím, že právě tam je to riziko, protože ten, kdo toho dává ty finanční prostředky, tak ten vlastně přebírá i to riziko a ta úroveň toho rizika, to je zásadní otázka. Pokud je tam hodně mě eh, eh, rizika, tak hovoříme vlastně, protože pokud by to, pokud to riziko bylo minimální, tak to není kon, koncese. to je zásadní prvek. To je vlastně právní záležitost, který v podstatě vlastně znamená, že ta, že, mm, že ta judikatura je zde opravdu taková velice nejednotná. To znamená, jak to definovat, jakým způsobem definovat i tu, i mm, ten rozsah kritika eh, toho rizika. O tom hovoří komise. Ale potom ty výjimky a tak dále, abychom měli výjimost toho některé aktivity. Já osobně si myslím, že mm, spíše ne, mm, řekněme, že zde máme určité regulované záležitosti na národní úrovni, na to samozřejmě nesmíme zapomínat. Určité podniky, které jsou propojeny, řekněme, příliš s veřejnými orgány, zda bychom měli být nějaká mm, pravidla těch 80-90 aktivit, které jsou propojeny s veřejnými orgány. Ano, to je možná zajímavé. Ovšem ta definice podle mě není úplně jasná v této oblasti 80%, ta společná kontrola a tak dále, ale délka trvání koncese. Ano, Jakmile ta koncese mm, funguje, ty investice již byly vynaloženy a můžeme, řekněme, investovat nějakou menší částku, jak se potom mm, přepočítá další trvání té koncese správního hlediska. Si myslím, že bychom toto ještě měli upřesnit, pokud jde o ten proces jednání, vyjednávání. Samozřejmě transparentní proces to musí být, aby nedošlo k tomu, k čemu dochází a to je mi opravdu líto, ano, to znamená, že prostě se uděluje nějak bez pravidel a tak dále. My samozřejmě nech, nechceme mm, tvořit nějaké komplikace tam, kde to není potřeba. To je jasné. Pane předsedo, já jsem už hovořil velice dlouho, ovšem já skutečně doufám, že budeme mít dostatek času, abychom se tomu mohli věnovat opravdu rozsáhlým způsobem. Děkuji. Ano, jistě. Je to v podstatě nový návrh zatímco ta směrnice o veřejných zakázkách je pouze revize stávajícího návrhu. A já myslím, že kolegové jistě budou souhlasit s některými z těch vašich názorů a také se těšíme na vaše vystoupení. A nyní požádáme o takové prvotní reakce a možná také o stručné dotazy stínové zpravodaje, protože tento bod máme naplánovaný pouze do čtyř hodin protože musíme postoupit dál a také budeme ještě hlasovat. Takže pan Pancery. Grazie, presidente. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. To není moc dlouhá doba na takovýto bod. Já se omezím pouze na několik připomínek. Především mám jednu otázku a možná, že mohu odpovědět na otázku pana Živana. On se ptá, jestli potřebujeme nějakou legislativu, kterou by se upravovaly koncese. Já myslím, že uváděl několik důvodů, ze kterých to nezbytné je. A to, co říkal, dává rozhodně smysl. A v této směrnici jsou i další oblasti, které je třeba řádně analyzovat. Především potřebujeme koordinaci mezi koncesemi a revizí veřejných zakázek. Tam máme také směrnici a musíme to koordinovat. A pak je tady ještě jedna věc, která se zatím vůbec neobjevila v této diskuzi, a to jsou sociální doložky. Je sice krásné říct, že potřebujeme větší regulace, abychom zaručili konkurenceschopnost a rovné podmínky a podobně, ale vylepší tato směrnice kvalitu služeb, ať už jsou veřejné nebo soukromé, ať už jde o sběr odpadu a nebo vodu? A potom, pokud jde o sociální a měřítka a měřítka v oblasti zaměstnanosti, tím se budeme hodně zabývat. Mluví se o kvalitě, o konzultacích, o kolektivních smlouvách, o zapojení pracovníků do celého procesu. A tak, abych poukázal na to, že samotný komisař Barnier řekl, že je potřeba řádně zohlednit i tyto dimenze. Co se týče definice rizika, která je ústřední, a pokud je o rozlišování mezi koncesemi a běžnými zakázkami nebo smlouvami na veřejné zakázky, tady by se dalo říct, že je tady velké riziko, ale máme v podstatě na vybranou mezi rizikem v oblasti operační, z hlediska dostupnosti. A to je takové trošku povrchové, potřebujeme se dostat do větší hloubky. Je jasné, že to bude těžké. Bude záležet na tom, jestli jde prostě o koncesi, anebo o poskytování práva na poskytování služeb. Je to taková šedivá oblast, musí se to více vyjasnit. Velice důležité bude pokrytí. Jaké služby se to bude týkat? Například koncese na pláže, bude to tam patřit nebo ne? Bude to spadat do pole působnosti? A také jde o podrobnosti celého procesu udělování těchto zakázek. Já myslím, že míra volného uvážení členského státu je také velice důležitá. Nesmíme zapomínat také na směrnici o veřejných zakázkách. Nemáme žádný předem daný seznam kritérií nebo měřítek. A když řeknete, že to má být flexibilní, nebude příliš dobré, pokud pravidla, která se budou stahovat na konce, se budou příliš striktní, přísná. Rozhodně potřebujeme také transparentnost při udělování koncesí, aby občané měli možnost vyhodnotit koncový výsledek. Nesmíme na to zapomínat. A pak ještě doba trvání. To je vymezeno obecně, to je obecný dobrý vývoj, ale nemělo by to vést k diskriminaci. K diskriminaci vůči jednotlivým uchazečům. A komise musí také posouzení dopadů zajistit, že právě tato věc bude pokryta. Je to velice důležitý předpis, jistě nám nějakou dobu zabere a já doufám, že ten čas budeme mít. Jsem si jistý, že všichni se budeme snažit. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Mancari. Nevíte, máme tady někoho za liberály? Čekáme zatím. Tak paní Rýle. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na pana Živan a e, chci se zamyslet nad tím, proč vlastně potřebujeme takovou směrnici pro koncese. Já bych chtěl připomenout e, závěry dvou našich e, zpráv. A sice, že eh, regulace má být tehdy, když komise skutečně zjistí a prokáže, že zde dochází k deformaci trhu. Já jsem se dívala podrobněji na eh, to, co komise zde předpokládá, ale mě tam skutečně chybí to, eh, zde skute- zda doopravdy došlo ke selhání trhu nebo k deformaci trhu. Tady skutečně mm, komise nám nepřekládá žádné skutečné zdůvodnění. Další bod, který mi tam chybí, jsou zkušenosti ze 40 let zkušeností eh, zadávání veřejných zakázek. My tady skutečně máme 40 let zkušeností Velice podrobně jsme se tím zabývali, včetně tedy eh, nedostatku právní jistoty. A skutečně tady v tom posouzení dopadu nic z toho není. Čili jakým způsobem eh, se eh, vlastně zajistit to, aby to, co budeme dělat teď eh, u těch koncesí, aby nevedlo ke stejné situaci jako v případě veřejných zakázek obecně. A ještě jeden bod. Například už teď jsme se bavili o provozovatelích přístavů a tady opravdu nevíme, jak, jakým způsobem tam to probíhá, například Faktum nebo Mino. Toto všechno jsou problémy, které Eh, jsou neřešené. Takže já bych chtěla říct, že tady skutečně se příliš málo zabýváme zkušenostmi, které jsme udělali na to, abychom tady mohli předkládat takovou širokou eh, regulaci. Dále druhý bod je, že veřejnost eh, to vidí velice rozdílně a mě by tedy zajímalo, proč vlastně tady nedošlo k veřejným slyšením komise a k širokým veřejným diskusím, tak jako tom dokází jinde, jako dokází u veřejných zakázek. U těch koncesí jsme to nedělali, čili to my jako parlament budeme muset tedy eh, nahradit to, co komise tady neudělá. A dále je tady otázka eh, toho, aby to bylo přiměřené. Eh, tedy jestliže chceme regulovat, eh, víme, že chceme, aby ta regulace byla pokud možno mírná. A takže, aby tam třeba nebyla e, zahrnuty sociální služby, ale to právě tady je. Takže není to žádné light regulace, takže mě se skutečně vnucuje otázka, jakým způsobem tady ta přiměřenost byla zohledněna. Já si myslím, že tato regulace jde za rámec toho, co by bylo přiměřené a daleko za rámec. A také musím říci, a mám to potvrzeno ze strany několik hráčů, a sice, že eh, tady tato regulace neusnadňuje eh, public private partnership, partnership je to právě naopak. Je tady ještě větší nejistota v právní a obce si to budou ještě více tedy dělat podle sebe a nahrazovat byrokratickými pravidly. Mnohokrát děkuji. Rozhodně můžeme vycházet ze zkušeností z těch dvou zpráv, o kterých se hlasovalo. To bylo rozhodně dobré sednutí. Není pan Dion, vy jste už přišel, já vím, že jste prezentaci neslyšel, nicméně chcete něco krátce říct, než předám slovo ostatním? Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mohu být opravdu stručný. Omlouvám se, že jsem dnes přišel pozdě. Musím říct, že to, co říkala paní Rýle, na mě udělalo velký dojem, protože si vzpomínám na tu dřívější diskuzi v tomto výboru, na diskuzi o koncesích. A myslím, že v této místnosti bylo hodně europoslanců, kteří tehdy říkali, že je dostačující jurisprudence soudního dvora a nepotřebujeme žádné další návrhy. A teď návrh máme. Protože komise si chtěla udělat celkový obrázek. Co se mě týče, já se do této debaty zapojím. Pořád mě ještě musíte přesvědčit, že ten návrh potřebujeme. Ale jakmile nás přesvědčíte, můžeme pracovat na detailech. Nicméně já se myslím, jak říkala paní Rýle, že bychom se také měli zamyslet nad otázkou subsidiarity a proporcionality. A to velmi důkladně. A pokud něco vůbec dělat budeme, také souhlasím s tím, že ta kritika, kterou já slyším od našich zástupců na obecní a regionální úrovni, spočívá v tom, že evropská pravidla nám komplikují práci. Komise k tomu přistupuje velmi pečlivě. V oblasti veřejných zakázek jsme postoupili kupředu, nicméně pokud mám doma obhájit to, že budeme mít další pravidla, protože komise to chtěla pojmout komplexně, myslím, že nebudu příliš oblíbený, takže podle mě je to závažný problém. Chceme vůbec takový návrh? A pokud ho chceme, mělo by to být co nejodlehčenější. Děkuji. Dobře, mnohokrát děkuji. Já se zatím za svou skupinu vzdám připomínek, ale možná to nakonec shrnu. Mám tady ještě tři další žádosti o slovo, opravdu stručně, pokud možno, a potom požádáme komisi, aby reagovala na některé z těch věcí. Je to teprve taková prvotní diskuze, ještě budeme mít celou řadu dalších příležitostí a doufám, že i na základě pracovního dokumentu pana Živána se můžeme vrátit k těmto věcem podrobněji. Je tady paní Vajlerová, pan Šváb a paní Kepardová. Ještě někdo? Dobře, paní Vajlerová. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem eh, tady vymyslela tři otázky na komisi. Já se nechci nyní vyjadřovat eh, k té obecné debatě, jestli to potřebujeme nebo ne. Eh, k tomu se ještě určitě dostaneme, poněvadž proběhnou tak ještě slyšení se všemi, který se to týká, to znamená s komunálními politiky a také s poskytovateli těchto služeb, řemeslníky a podobně. Takže Eh, já tady eh, vnímám určité, určitý rozpor. Tak eh, zastupkyně komise řekla, že sociální služeb se to netýká, paní kolegyně říkala, že se jí to týká, takže mohla byste to jasně vyjasnit, poněvadž sociální služby to je velice široký pojem. Možná by bylo dobré to trošičku specifikovat, abychom věděli, o čem je řeč. Za druhé, my si je tam nepřejeme mít. Tak, eh, druhá otázka. Já jsem se divila tomu, že jste nezvedli eh, prach, prach hodnotu, tedy tu práhovou hodnotu pro služby, protože eh, u těch předchozích dvou zpráv a také za minulého mandátu my jsme počítali s tím, že pokud něco takového budeme uvádět v život, pak těch pět milionů je málo. A že by ta hranice měla být někde výše. A možná byste mohli vysvětlit, proč jste zůstali na té relativně nízké hodnotě 5 milionové. A poslední bod, a to jsem se také opravdu divila, poněvadž jsme o tom hovořili bilaterálně, proč tady hovoříte zejména o těch službách přístavech, protože eh, proč jste je vlastně nevyjali, nevyjmuli z tohoto návrhu, poněvadž víme, jaké jsou s tím problémy. Děkuji. Thank you very much. No krát děkuji, pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat naši, eh, našemu zpravodaji za komentář tohoto eh, posouzení dopadu, poněvadž já si myslím, že to už vlastně uvádí ten směr budoucí debaty. Ale já se chci vrátit ještě o krok dále. Já si myslím, že u takto sporného návrhu je eh, ten eh, impact assessment eh, prostě by měl být ještě doplněn o to, proč vlastně komise považuje tento Eh, návrh za nutný a mě tady skutečně chybí opravdové důvody. Je tam spousta komentářů v tom eh, posouzení dopadu, eh, spousta různých dotazů, ale skutečně nejsou tady dostatečné, dostatečně přesčivé důvody. Za druhé, ta limitní hodnota jak tady říkala kolegyně, no tak zůstalo, by to, zůstalo to na pěti milionech, protože si myslím, že pokud bychom šli na jinou hodnotu, tak eh, bychom to museli nějak vysvětlit, poněvadž my jsme se u veřejných zakázek zavázali k těm pěti milionům a jestliže u koncesí bychom tam chtěli dát vyšší hodnoty, pak by naši mezinárodní partneři nás mohli kritizovat z toho, že tady používáme dvojí metr. Já si myslím, že by to skutečně nešlo změnit tuto limitní hodnotu. Samozřejmě, že parlament se na to může dívat z různých hledisek, a mm, ano, lze argumentovat, eh, že by v tomto případě mohla být ta hodnota vyšší než u obecně veřejných zakázek, ale eh, k tomu se ještě dostaneme. Samozřejmě ještě bude tady debata o tom, jestli takovou směrnici vůbec potřebujeme. A já se na tu debatu už těším. Děkuji vám a ještě paní Gebhardt. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane Živa, za kvalitní úvod do problematiky. K vaší otázce časového plánu. Musím říct, že vám dávám plně zapravdu, že u takto složitého textu si skutečně musíme vyhradit přiměřený čas, poněvadž eh, je třeba, abychom se opravdu podrobně zabývali všemi těmi potížemi, o které tam jde. Toto není žádná maličkost. Nýbrž jde o otázky zásadního charakteru, takže dávám vám zapravdu a také předsedovi, eh, tedy říkám, že to asi nepůjde tak rychle, jak by si přál. Druhá věc, kterou tady chci zmínit, moje frakce od Jakšiva tvrdí, že bychom eh, měli mít eh, směrnici pro koncese, poněvadž Evropský soudní dvůr tady má už docela slušnou judikaturu, která je velice pozitivní v oblasti poskytování služeb a bylo by dobré, kdyby to bylo zahrnuto do legislativního textu. Nicméně já poněkud pochybuji o tom, zda to skutečně bylo učiněno a obávám se, jestli tady nepřekračujeme ten rámec, o kterém jsme se dosud bavili. V této souvislosti jde také o otázky koncesí v oblasti nejen sociálních služeb, ale také eh, služeb ve všeobecném hospodářském zájmu. Také mi není jasné, proč komise říká, že eh, se to těchto služeb netýká, ale potom jsou tam eh, určitá ustanovení nebo určité části jsou tedy pokryty tímto textem a některé jsou vyloučeny. Takže prostě tady eh, je třeba říct jasně, jestli se to vztahuje nebo nevztahuje a tady je třeba, aby to bylo zcela, abychom hráli s otevřenými kartami, protože jednak eh, skutečně to nejde. Já si myslím, že tyto speciální služby by skutečně neměly být regulovány takovouto směrnici. Já jsem se na tento text už několikrát podrobněji podívala, ale řekl bych, že tento text je velmi komplikovaný. Nezdá se mi, že by nebyl byrokratický a zejména tady není jasné, jak je to s tou právní jistotou. Řekl bych, že ta právní jistota, která je tady deklarována, tak že nebude dosažena pomocí tohoto textu. Já jsem si to pročetla několikrát a opravdu mě pořád ještě není jasné, na co, na které oblasti služeb se tato směrnice má vztahovat a na které ne. A pokud to nebude jasné, tak nemůžeme pokročit dál. Čili toto je první první věc, kterou je třeba vyjasnit. A také se připojí k otázce paní Weiler, a sice e, v rozhovoru s panem komisařem Barnierem jsem získala takový dojem, že přístavní služby a problematika s tím související že by neměli, nemělo to být eh, touto směrnicí řešeno, ale podle toho textu to tak nevypadá. Čili i toto je třeba nějakým způsobem dovyjasnit. Pokud tedy chceme mít tuto směrnici o koncesích, pokud chceme mít právní jistotu, tak je třeba na tomto textu velice důkladně ještě popracovat, abychom opravdu měli právní jistotu, abychom opravdu regulovali pouze ty eh, věci, které je třeba regulovat, aby se to netýkalo služeb ve veřejném hospodářském zájmu. Dobře, všem vám mnohokrát děkuji. Já myslím, že z toho vyvstávají jiné otázky, než ty, kterým jsme se věnovali v souvislosti se směrnicí o veřejných zakázkách. Jde o značné změny konkrétní směrnice, o které jsme žádali, zvlášť ve zprávě paní Rýle, ale v tomto případě je to úplně jiný návrh a myslím, že náš zpravodaj má pravdu. Je třeba vymezit si ty oblasti, kde jde o zásadní změny a budeme muset také přizpůsobit časový plán. Já nyní požádám zástupkyni komise, aby reagoval na některé z těchto věcí a zřejmě vás ještě pozveme na další diskuzi. Nicméně dám jí nyní příležitost, aby mohla stručně reagovat. Děkuji za slovo, pane předsedo, a děkuji za tyto velice zajímavé a velice důležité otázky. Samozřejmě, že je nesmírně obtížné reagovat na všechny tyto otázky opravdu vyčerpávajícím způsobem. Možná nejdůležitější záležitost, proč potřebujeme tato pravidla. Vracím se k tomu prvnímu, o čem jsem hovořila. Ano, tyto. Udělování koncesí v oblasti služeb je součástí veřejných zakázek, to znamená využívání veřejných financí. A nikdo ne, určitě nemá žádné pochybnosti o tom, že tato oblast musí být nesmírně transparentní. Nesmíme zapomínat na to, že všichni účastníci soutěže musí mít stejné podmínky. Toto je zásadní pro veřejné zakázky a musí to být zásadní pro udělování koncesí. Jedna věc, o které bych se zmínila, všechny ty možnosti, jak reformovat směrnici v oblasti veřejných zakázek. Jednou z možností bylo to, že bychom to úplně odstranili, tato pravidla. Ovšem analýza dopadu poukázala na to, že že hospodářská soutěž bude nekvalitnější, mm, transparentnost bude mnohem horší a samozřejmě, že zde dojde k určitému váku správního hlediska. Právě proto chceme reagovat i na tuto oblast koncesí v oblasti služeb. Samozřejmě, že analýza dopadů pro veřejné zakázky ta byla velice oceněna, to bych vám velice ráda ještě připomněla. My jsme organizovali veřejné konzultace, to znamená na straně podniků, jednotlivců, zúčastněných stran v roce Zorganizovali jsme to v létě v roce 2011 a výsledky jsme využili v této analýze dopadu. To znamená, že naše analýza dopadu je skutečně založená na rozsáhlých konzultacích s veřejností zda tento text mm, je příliš složitý nebo ne. Ano, samozřejmě, že tato oblast je nesmírně komplikovaná, pokud jde o veřejné zakázky. My jsme se ovšem snažili o zjednodušení tím, že bychom zde měli pouze pravidla, která jsou nezbytná. Ta flexibilita, ta pružnost je prostě mnohem vyšší zde, než v oblasti veřejných zakázek. Samozřejmě, že my jsme vám k dispozici a můžeme se dále zabývat tím, co to znamená, kde se možnosti zlepšení a tak dále. Však já si myslím, že rozsáhlého pokroku v oblasti zlepšení už jsme dosáhli. Zda ty sociální služby začlenit či nezačlenit, sociální služby pokrývá příloha B a zvláštní pravidla. Stejná záležitost platí pro veřejné zakázky. My jsme šli ještě o krok dál. Sociální služby nejsou pokryty procesními pravidly, této směrnice je zde pouze určitá indikace mm, ex ante a ex post oznámení nebo předběžného oznámení. To znamená, pokud je o sociální služby, žádná povinnost není, není služby. V obecném hospodářském zájmu my neděláme rozdíl mezi těmito službami a jinými službami. Aplikuje se to na všechny služby na trhu. A pokud jde o přístavy, v podstatě nic takového neexistuje. Jsou zde různé služby, které se poskytují v rámci aktivit přístavy. Některé služby budou pokryty tímto textem, některé ne. Proč? Protože to záleží na té konkrétní situaci. To znamená, pokud jde o pronájem půdy a tak dále, tak to není pokryto, to je jasné. Když se podíváme na definici v rámci úvodních ustanovení, tak samozřejmě to tam není. To znamená, že pouze pokud to zapadne do definice, tak to prostě pokryje tu oblast, že nemůžeme předem říci, zda ano nebo ne záleží na právní formě. Pokud jde o ty hraniční hodnoty, my jsme ověřili té hodnoty, různé částky, různé hodnoty těchto koncesí a dospěli jsme k závěru, že pro práci, pro práce a pro služby na základě mm, konkrétních mm, sektorů a na základě konkrétních kontraktů prostě těch 5 milionů se nám zdálo jako nejvhodnější částka. Pokud jde o služby, mm, o koncese v oblasti služeb, tak to není pokryto VTO. To je ještě jedna poznámka na okraj. To znamená, že tento prvek tam nemusíme zohlednit. A ještě poslední věc, ta judikatura, ano, judikatura je rozsáhla v této oblasti, ovšem není vyčerpávající, často je to takové kontroverzní, čili když se zeptáme, co to je koncese, jak se to zveřejňuje, jak se to uděluje, tak možná byste získali 27 různých odpovědí podle toho, jak se na to dívají na národní úrovni. Čili my chceme prostě mít jednu definici a jednu sadu povinností při udělování kontraktu tohoto typu koncesí. Děkujeme, děkujeme za prezentace určitě budeme mít příležitost ještě využít všechny tyto vaše informace. Máme to k dispozici, zmínil jste se i vlastně o podpoře práce, v práci paní Růle. Já bych poprosil naše kolegy, aby nám tyto informace o těchto referenčních materiálech rovněž poskytli. Já vím, že se ještě, pane Žuve, ne, no, no, sejdeme později tento týden, pokud jde o harmonogram. Eh, těšíme se na váš pracovní dokument a pokud nemáte další připomínky, tak bych ukončil toto téma pro dnešní schůzku. Pouze velice stručně, pane předsedo, první záležitost. Ano, ten optimismus se bohužel asi není, zdá se, i přesto, že jsme mysleli, že jsou zde veliké rozdíly mezi našimi názory, tak si myslím, že v podstatě alespoň v jedné věci jsme zajedno. Musíme využít judikaturu, ale zároveň musíme velice opatrně využívat tuto judikaturu, protože často je to kontroverzní záležitost. Pan De Jong, ano, v podstatě samozřejmě samozřejmě musíme mít určit, určité kodifikované texty, ovšem bohužel některé mm, mm, e, záležitosti zde bohužel jsou si protiřeči, čili nebude to úplně nejjednodušší. Dále paní Gebhardt pokud jde o tu podstatu celé záležitosti, to znamená, chceme zjednodušit na jedné straně ta pravidla, ale zároveň dosáhnout právní jistoty. Ano, pane předsedo, já si již opakuji, to je jedna věc a druhá, potřebujeme prostě dostatek času. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Děkujeme všem za příspěvky, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k další velice důležité oblasti legislativního návrhu, kterému se budeme věnovat, a to je vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Pan Jürgen Kreuzmann je naším zpravodajem, je mezi námi. Paní Caroline Ederich je rovněž mezi námi, tam vede oddělení, která se, která se právě zabývá uplatňováním těchto pravidel na DG Text. Dneska odpoledne se Tomu věnujeme proto, aby pan Kreuzmann předložil těch 199 pozměňovacích návrhů, aby nám k tomu něco řekl. To znamená, to byly návrhy k jeho návrhu zprávy. Vím, že zde jsou pozměňovací návrhy z ostatních výborů. My zde máme exkluzivní kompetence na základě pravidla naš, eh, našeho řádu či, eh, číslo 50, k tomu se určitě rovněž zmíníte. Nevím, zda máme nějaké, nějaké, nějaké zpravodaje z nějakých jiných. Ne, zatím ne, čili poprosil bych zpravodaje, Máme zde paní Galo jako stínovou zpravodajku, paní Heď, myslím, že je tady paní Heď. Pan Ekstrom je zde, paní McClarkin, pan Dion je zde, čili po úvodním slovu zpravodaje se budeme věnovat stínovým zpravodajům. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Tak pokud se týče eh, zprávy o ehm, hazardu po síti jsem měl také přes 150 eh, eh, pozměňovacích návrhů a nakonec eh, to prošlo velkou většinou. Já doufám, že tentokrát to bude podobné, ačkoliv vím, že pár kontroverzních bodů tady je, které si musíme vyjasnit. Já bych chtěl jenom tak zmínit pár věcí, že oni tedy zase nejsou až tak eh, sporné, ale já jsem také předložil pozměňovací návrhy, které vyplynuly z debaty ve výboru a pokusil jsem se vypracovat kompromise. Tak nejdříve ty ilegální paralelní dovozy. Zdá se, že tady je eh, určitá většina, která je pro a já přesto eh, trvám na tom, že Eh, by měli mít eh, eh, celníci možnost veškeré posuzování duševního vlastnictví postihovat a tom se týká i dovozu ze zahraničí a třetí zemí. Nelegální je takový dovoz tehdy, když porušuje výhradní práva. Například, když se to týká zboží prodávaného pod mezinárodně uznávanou známkou, eh, kde ještě eh, oficiální importér na trh toto neuvedl jako argument proti je to, že eh, to bude znamenat větší zátěž pro celní orgány a zároveň také, že eh, se tím poškodí spotřebitelé, kteří jinak by měli větší eh, výběr. Já si myslím, že skutečně to není možné, abychom takto nelegální zboží chránili. Celníci pracují na základě analýz rizik a neřeší e, u každého zboží každé možné, e, každou možnost e, zneužití. Argument o spotřebitelích tak k tomu je třeba říci, že ilegální importy často jsou nebezpečné, poněvadž eh, dochází tam ke směšování s falšovaným zbožím, s padělaným zbožím a kvalita nemusí být zaručená. Čili je tady prostor pro klamání spotřebitele. Já jsem také předložil pozměňovací návrhy ke své zprávě, jednak jsem tu zprávu v některých bodech doplnil a eh, jednak eh, tedy ke změnám, které tady jsou já už jsem eh, minule eh, řekl, eh, že každý má právo na slyšení předtím, než se zakáže dovoz zboží. Komise se odkazuje na takzvaný rozsudek v případě Sopropé, kde došlo k porušení zájmu. Já se domnívám, že Eh, přenechání nebo zadržení zboží, zabavení zboží. Eh, toto jsou eh, předběžná opatření, která platí po dobu přeskoumání skutečnosti a teprve poté se zkoumá, jestli vůbec došlo k porušení práva a případně se rozhoduje o dalších krocích. Ale není v tomto případě ve hře definitivní eh, rozhodnutí, aniž eh, by těch, ti, kteří to týkali, měli možnost se proti tomu odvolat. Eh, je zde lhůta deseti dní, kdy je možné se tedy odvolat proti zadržení Eh, tohoto zboží. Dále v této diskusi je třeba brát ohled na to, že celní orgány ve většině případů eh, jednají na základě jasného podezření a že většina procesů také vede ke zničení zboží, poněvadž eh, vlastník tohoto zboží se nebrání. Většinou jde o padělané zboží nebo zboží nelegálně vyrobené právo na slyšení je relevantní pouze v, mál, v málém počtu případů. Nicméně já tady chápu, že je tady určitá eh, větší riziko, eh, pokud se týče ochrany patentů. Proto tedy navrhuji, abychom se omezili pouze na ty případy, kde se to jasně týká ilegálně vyrobeného nebo padělaného zboží. Tím by se také eh, eh, vyloučila možnost patentových sporů. Eh, kromě toho je možné, aby se byly celní orgány vyzvány k tomu, aby jednali tedy v, v duchu Eh, postiženého. Další směna se týká na ochrana rachta, patentu a podobně. Já se tady zaměřuji na eh, případy eh, Nokia Philips, kdy se zboží dostávalo na trh oklikou. To jsou ovšem kritéria, která nemohou být dostatečná, poněvadž máme velkou rozmanitost případů. Já jsem tedy dospěl k závěru, že by bylo lepší, kdyby komise vypracovala podrobně pokyny, eh, které by toto riziko, tedy toto riziko dostávání na trh oklikou eh, řešily a sice podle kritérií, která stanovil Evropský soudní dvůr. Kromě toho eh, je zde eh, pozměňovací návrh, které se týká přenesení důkazního břemene, že celní orgán, eh, pokud tedy dostává, pokud dodá dovozce nebo eh, vlastník dostatečné důkazy o tom, že zboží je učeno do třetí země. Takže tak to chceme dosáhnout toho, aby se nevytvářely zbytečné eh, bariéry obchodu. Eh, například se týká generických léčiv, které třeba přes Evropskou unii se dostávaly do Jižní Ameriky. Já si myslím, že tato opatření jsou důležitá pro posílení duševního vlastnictví, jak jen je to možné eh, v oblasti hmotného práva. Já tedy předpokládám také to, že eh, tyto předpisy hmotného práva budou v brzké době přepracovány. A v tomto případě ty speciální stanovení o e, nařízení o zbožích už bude zbytečné. Dále jde o e, ručení zprostředkovatelů. Tady by e, mi se mělo považovat to, že prostředník nesplnil všechny své povinnosti, pokud není schopen předložit eh, jméno a adresu odesílatele. Eh, takže eh, tady jsem ale příslušnou pasáž škrtl. Kromě těchto změn jsem navrhl ještě několik dalších návrhů. Za prvé je tady doporučení datového ombudsmana, které jsem zde zapracoval, a sice týká se to ochrany dat citlivých osobní, citlivého osobního charakteru. Ta se zde posiluje. E, komise k tomu e, předložila e, dokumentaci. Já jenom navrhuji speciální právní základ o zřízení centrální databanky COPIS. Tady se komise staví zatím proti. Za druhé, pro eh, případ eh, spolupráce celních a dalších orgánů eh, v případě podezření na porušení práva, ale v případě, a je to pro případ, že takovouto žádost nemůže, nebo neexistuje osoba, která by mohla vznést respektive pokud není zjištěná osoba, která je oprávněná podat toto podání. Eh, týká se to například orgánů, které schvalují chemické látky a podobně. A za třetí navrhuji závazné Eh, lhůty pro zprovoznění elektronických systémů, tak aby nedocházelo k zbytečným průtahům. Takže členské země by do 1. ledna 2014 měly mít k dispozici elektronické systémy, systémy pro přijímání a zpracování žádosti. Nejpozději eh, k 1. lednu 2015 by měla být funkční centrální databanka COPIS, do které budou mít přístup centrální celní orgány. Tolik mé změny, já myslím, že jsou nezbytné, proto jsem je podal a já se nyní těším na diskuse, které budou probíhat se stínovými zpravodaji, tak abychom dospěli ke kvalitnímu řešení a já doufám, že mě podpoříte ve dvou cílech a sice odbourávání celní byrokracie a posílování duševního vlastnictví. Thank you very much indeed. Děkujeme. Mnohokrát. Děkuji, pane Krojcmane. Dáme prostor stínovým zpravodajům, pak vám ještě něco řeknu k časovému plánu a uvidíme tak, jak to vypadá s kompromisními návrhy. Takže nejprve si vyslechneme paní Kalo. Zapomněl jsem říct, že jste také zpravodajkou pro stanovisko výboru pro právní záležitosti. Jste autorkou stanoviska pro výbor Jury také. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Velice stručně. Ano, máme zde 259 pozměňovacích návrhů. Ovšem já podobně jako zpravodaj, já jsem optimistkou. Já si myslím, že opravdu zde je mnoho bodů, ve kterých se shodneme a rovněž schůzka mezi stínovými zpravodaji, která je plánována na středu dopoledne a určitě mnoho z našich zatím nevyřešených otázek vyřešíme. Jedna věc, kde v podstatě jsme si téměř jistí, že tam budou kompromisní návrhy, to je především ta, ten zjednodušený postup, u, no, u, to znamená článek 20, mm, pirátské eh, záležitosti padělky a tak dále. A pokud jde o všechny záležitosti, které se týkají duševního vlastnictví, to je článek 23. Tam návrh pana zpravodaje navrhuje nebo přichází s, k rozšířením této zjednodušené, zjednodušené postupu pro článek 20, který se v podstatě využívá především u těchto padělaných výrobků ve všech oblastech, kde to má dopad na duševní vlastnictví. Zároveň si myslím, že se dohodneme i na tom, že potřebujeme kontrolovat zboží v tranzitu aniž bychom tvořili nějaké překážky legitimnímu obchodu, to je jasné. Ovšem samozřejmě ten legitimní obchod, tak to nejde pouze o padělané výrobky nebo mm, piráctví nebo, nebo nějaké mm, léčiva, která jsou padělaná, čili většina pozměňovacích návrhů jde tímto směrem a já skutečně si myslím, že bude mít silnou pozici. Pokud jde o ty malé zásilky, začlenění těchto malých zásilek, to je v podstatě novinka u tohoto nařízení ve srovnání s nařízením 1383. To si myslím, že je velice zajímavé, co navrhuje pan zpravodaj, i pokud jde o zjednodušení administrativního postupu, tam potřebujeme dosáhnout dohody. Pokud je o odpovědnost prostředkovatelů, máte pravdu, ano, jsou zde mm, pozměňovací návrhy, které právě se zabývají touto odpovědností spotřebitelů, teda prostředkovatelů. Samozřejmě, že to musí být v souladu s rolí, kterou hrajou ty, tito zprostředkovatelé a přepravci dále záležitost, na které jsme se zatím ještě nedohodli, a to jsou ty paralelní dovozy. Ten paralelní dovoz, tam to je věc, já už jsem několikrát měla možnost se vyjádřit v tomto ohledu. Vždycky jsem se snažila připomenout to, že většina orgánů, většina celních orgánů v členských státech jsou proti tomu. Což je pro, prostě konstatování, se kterým jsem vždycky přišla. Toto je něco, co musíme vzít v potaz. Důvody jsou různé, je zde mnoho důvodů, Samozřejmě, že jednak to pro ně bude znamenat více práce, budou muset ověřit všechny ty dokumenty, kontrakty, všechno, co proběhlo mezi těmi dvě, dvěma podniky. To znamená, že budou muset, mm, aby nějakým způsobem stanovili, jaká je odpovědnost. A oni prostě na tvrdí, že nemají ani kompetence, ani prostředky to provádět, protože aby to mohli číst všechny ty kontrakty, smlouvy, tak prostě musí mít aspoň minimální právní povědomí. My prostě chceme, aby zde byla určitá možnost rychlého zásahu, aby celní orgány mohly efektivně zakročit a tím, že bychom jim zkomplikovali práci, tím, že budou muset verifikovat, ověřovat ty, tu para, ten, ty paralelní dovozy, to si myslím, že je krok špatným směrem, protože ty kontrakty mezi dvěma eh, s, soukromými podniky, pokud dojde k nějakému porušení, tak prostě mají, prá, mají možnost na národní úrovni zakročit eh, nebo hledat na, na, právu, čili myslím si, že že zásah ze strany celních orgánů v tomto konkrétním, v této konkrétní oblasti není potřebný. Čili já si myslím, že opravdu ty paralelní dovozy byste neměly být pokryty. Já myslím, že by se to mělo vzít v potaz, ale samozřejmě, že dialog je zatím ještě otevřený, protože nás čeká schůzka stěnových zpravodajů ve středu. Děkuji, pane předsedo. Thank you for those very clear... Mnohokrát děkuji, to bylo jasné. A říkám také správně, že o vašem stanovisku už se ve výboru pro právní záležitosti hlasovalo? A la commission jury, il a été... Ano. V jury už jsme to odhlasovali minulý týden. Uh, good. Okay. Um, is... Dobře. Je tady paní Head? Tu nevidím paní Gepartová, ano. Uh, Děkuji. Bohužel paní Head tady dneska není nechala se omluvit a požádala mě, abych zde zastupovala naši frakci za ní, což s potěšením činím. Eh, jenom několik bodů, které jsem od ní dostala. Jednak eh, se to týkalo diskusy o osobních zavazadlech. Ona se nadále domnívá, že osobní zavazadla by měla vypadnout z působnosti, tak jak to navrhuje také komise a e, poněvadž na to se vztahují jiné zákony. Pokud se týče paralelního obchodu, Eh, shoduje se s, eh, předsed, eh, s představitelkou EPP, nikoli se pravodajem. Také si myslí, že paralelní obchod by měl být vyňat z působnosti směrnice a jsou to podobné důvody. Jednak, že by to bylo příliš komplikované a příliš velká zátěž na kapacitu celních orgánů. V podstatě ta kapacita tady není, to by celní orgány asi už nezvládaly, je to příliš komplikované pokud se týče generických léčiv, měli bychom se postarat o to, aby měli eh, svobodný průchod ale Evropskou unii, neboť eh, jsou důležitá. A paní zpravodajka Head eh, také předložila několik pozměňovacích návrhů k padělaným léčivům nebo vůbec zdravotnickým produktům. A tady by zajímalo, jak se k tomu staví Evropská komise a zpravodaj. Pokud se týče transitního zboží, zde se také zasazuje pro obrácení důkazního břemene, čili zpravodaj, pokud jsem tomu správně rozuměla, s tím souhlasí. A to tež platí v případě definice malých dodávek, neboť eh, aby Jde tedy o to, aby Evropská komise ne, eh, ne, nedefinovala to zde, ale abychom měli eh, prostě eh, obecnou jasnou definici, která zajistí právní jistotu. A v, tom, v této oblasti zpravodaj předložil docela zajímavé návrhy. Dále se paní Hed domnívá, že je třeba více debatovat o tom, nakolik je třeba zapojit také eh, další eh, hráče do spoluzodpovědnosti, jako jsou třeba přepravci. A týkalo by se to také kontroly bezpečnosti a kontroly zboží, které převážejí. To tady bychom se skutečně měli ještě jednou pobavit o tom, co zde je třeba provést a e, opět by nás zajímalo stanovisko Evropské komise. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Děkuji za ty připomínky. A nyní pan Engstrom. Děkuji. Já toho mám víc, ale možná taková základní věc. Já myslím, že u této zprávy musíme být opravdu opatrní. Abychom nepoškodili věci, kterým chceme vycházet vstříc, což je třeba právo na svobodný pohyb, vnitřní trh a legitimní obchod obecně. Pokud vytvoříme příliš velké přemeno a pokud budou mít celní orgány příliš velké pravomoci, může z toho vzniknout velký problém i pro legitimní obchod. Na legitimní obchod stejně nedodržuje zákony. Takže když zákon změníte, má to na ně většinou menší dopad než na ten obchod legitimní. Nejprve otázka osobních zavazadel. Komise tam osobní zavazadla nechtěla, ale někdo jiný to navrhoval. Já nechci, aby vznikla situace, kdy budou mít celníci pravomoc procházet vám mobilní telefon nebo laptop jenom protože překračujete hranice a případně tam máte nějaký materiál chráněný autorskými právy. Už se o tom dost mluvilo na veřejnosti a já bych něco takového nechtěl. Já myslím, že bychom se měli přidržet původního návrhu komise a nezahrnovat tam osobní zavazadla. Pokud jde o malé zásilky, je důležité pamatovat na to, že řada malých zásilek jsou věci, které si obyčejní spotřebitelé koupili prostřednictvím elektronického obchodu. Pokud dáme celníkům pravomoc konfiskovat zboží a z hlediska spotřebitele ze zcela náhodných důvodů, já myslím, že bychom tím poškodili elektronické obchodování v Evropě docela no hodně. A takové náhodné důvody, to mám na mysli to, že není nelegální, aby spotřebitel dovážel něco, co porušuje patent. Protože patentová práva se nedotýkají spotřebitelů, pouze komerčních aktivit. A to též platí pro dovoz zboží, které je padělané. A přinejmenším v celé řadě členských států je to naprosto legální. A velice často pak je spotřebitel obětí trestného činu. A celníci by ho neměli trestat. A já myslím, že to musíme mít na paměti, musíme být velice opatrní u malých zásilek a musíme opravdu zajistit, že člověk, který tu zásilku dováží, vždy dostane řádné informace. Včas od celních orgánů. Aby alespoň věděl, proč někdo ty jeho věci zadržel. A potřebujeme také nějakou rozumnou lhutu, aby se proti tomu člověk mohl odvolat, protože možná to, co je zcela přiměřené pro komerčního dovozce, není vhodné pro spotřebitele, který najednou dostane nějaký komplikovaný dopis od celní zprávy, jenom protože si něco koupil přes internet. Pak je tady otázka paralelního dovozu. Tady souhlasím s paní Galo. Paralelní dovoz legální je a měl by být legální. V každém případě v tomto nařízení o celních orgánech není na místě, abychom zacházeli dál také, když vidím celou řadu pozměňovacích návrhů o odpovědnosti prostředníků, mám velké obavy. Tady teď platí základní princip, že pokud posíláte něco poštou, platí poštovní tajemství. Nikdo to nesmí otevřít. To je jedno ze základních pravidel v naší společnosti. A když tam přidáte odpovědnost prostředníka, tak to zvrátíte. Místo toho, že řekneme, že někdo nemá právo otevírat dopis nebo zásilku, jsou k tomu naopak nuceni. Takže ze zákazu se stává povinnost. A já myslím, že to je dosti nešťastné, protože poštovní tajemství je důležitá a cená věc. A také to není vhodné ve vztahu k přepravním společnostem, protože ty nemají zdroje na to, aby všechno prověřovali. Je to pro ně nepřiměřená zátěž. A já myslím, že právě toto poškodí mnohem více legitimní podniky než podniky nelegitimní. Protože pokud patříte k nějakému zločineckému gangu, vidíte, že někdo něco dováží, stejně se vás to nedotkne. ale legitimní přepravní společnosti budou trpět prodlením, dodatečnými náklady. A ty věci vyvolávají obavy, ale já doufám, že kolegové ty pozměňovací návrhy ještě zváží. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkujeme, to byly jasné připomínky. Paní McLarkin. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat našemu zpravodaji, panu Kolicmanovi, za návrh zprávy. Já myslím, že je dobrý. A je tam většina relevantních věcí, které se týkají vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Já předložím několik pozměňovacích návrhů, doufám, že tu zprávu dále posílí a doufám, že s nimi ještě budeme s dalšími stínovými zpravodaji tento týden mluvit. Nicméně ráda bych zdůraznila dnes několik z nich. Můj první návrh se týká toho, že potřebujeme lepší spolupráci, pokud jde o další postup z hlediska technologie. Musíme modernizovat celní kodex, a potřebujeme interoperabilní evropské celní systémy, aby vymáhání práv bylo v budoucnu účinné. A pokud je o definici malých zásilek, která je v nařízení, já myslím, že nepotřebujeme eh, akty přenesené pravomoci, ale je důležité, a tady souhlasím s panem Krojcmanem, musíme také omezit byrokracii a musíme se postarat o to, že nezvýšíme tlaky na národní rozpočty. A pokud jde o celní zprávu, podobné věci, protože opravdu nepotřebují zaměstnávat další pracovníky, aby řešili byrokratické záležitosti. Takže je také důležitá spravodajská činnost, dílení informací mezi příslušnými orgány a také nástroj eh, zvažování nebo posuzování rizika. V mých pozměňovacích návrzích se zmiňuje, že je potřeba zmínit také zemi původu a cílovou zemi. A pokud je o držitele zboží, to znamená člověka, který fyzicky má to zboží pod kontrolou, já myslím, že ta fráze není vhodná, protože v řadě případů by to mohlo znamenat přepravce, který nemá žádná práva, netýká, ne, vůbec se ne, nezapojuje do vymáhání práv duševního vlastnictví. I z hlediska třeba uvolnění nebo zničení zboží. A také jsem žádala o vypuštění článku 16.3 a 17.3, protože to další třídenní spoždění by podle mě neprospělo dovozci. Naopak byl by to další čas a další příležitost, jak zničit důkazy. V každém případě to bylo něco z těch mých pozměňovacích návrhů. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří najít dobré kompromisní návrhy a snad zvýšíme také eh, ochranu práv autorů. Děkuji. Máme tady další dva ve zprávě, pan Dio a také pan Salvini. Pan De Jong. Děkuji, pane předsedo. Co se týče naší skupiny, bylo důležité, aby to byl proveditelný návrh. Aby byl použitelný pro celní orgány, které musí také šetřit a musí být co nejúčinnější. A já jsem proto předložil pozměvací návrh, který se týká stanovení priorit v celních orgánech. Celníci nám říkali, jak to vypadá v praxi. Stoprocentně se nic kontrolovat v praxi nedá, takže oni mají svůj vlastní systém a rozhodují, kolik by toho dělat měli. Myslíme si například, že prioritu by měly mít větší zásilky, spíše než zásilky malé. A to souvisí s druhou důležitou věcí, což je spotřebitel. Jak už bylo řečeno, není to jenom otázka přepravy fyzického zboží, jde také o spotřebitele, který si něco objedná na internetu. Na ty taky musíme pamatovat. Neměli bychom jim to příliš stěžovat, Neměli by se stát obětí věcí, za které nenesou žádnou odpovědnost, jako je třeba padělané zboží. Zdá se, že pro řadu lidí je obtížná otázka paralelního dovozu. To by v té směrnici nemělo být. Mělo by to jít ven. Spíš máme obavy z padělaných léků, včetně těch, které se mají posílat do jiných zemí. To je úplně jiná priorita. A mám jednu otázku. Když se podíváte na akta a na to, že akta požadují určitý způsob zacházení s padělanými léky, je to v rozporu s tím, co navrhuje pan Kreutzmann. Dobře, já myslím, že tuto diskuzi dnes odpoledne otevírat nebudeme, ale tím se budou zabývat naši kolegové výbory INTA. Pane Salvini, chcete něco říct? Ano, jen velice rychle, protože hodně už toho bylo řečeno a čas běží. Ale já souhlasím s tím, že ty věci musí být účinné, musí to být také uplatnitelné v praxi. Rozhodně je třeba chránit zájmy spotřebitele, ale také zájmy producentů, zejména malých producentů, kteří jsou často obětí takovéto legislativy. Souhlasím s tím, že bychom měli nějakým způsobem přistoupit k vysoce, vysoce rizikovým, rizikovému zboží. Musíme mít priority. Není potřeba prověřovat veškeré zboží, všechny zásilky. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že je velice dobré, že jsme si o těch pozměňovacích návrzích promluvili. Nemáme čas na to, abychom si vyslechli komisi, ale já vím, že zástupně komise nás poslouchá a ještě bude mít příležitost. Já nyní dám panu Kolicmanovi příležitost, aby to krátce shrnul. Já vím, že vy se sejdete se všemi stínovými zpravodaji, budete se zabývat jak kompromisy, tak tím, co udělat s pozměňovacími návrhy od dalších výborů. Ale musíme dodržet také článek 50 o pravomocích, ale určitě pozvete i zpravodaje z ostatních výborů a jistě se úplně dohodnete na celém balíčku. Nicméně, chcete nám tuto diskuzi uzavřít? Děkuji. Eh, k panu kolegovi Engstremovi. Eh, to, co tady například uvedl jako eh, pochybnosti, tak ty vlastně vůbec neexistují Eh, dále, pokud se týče osobního eh, zavaza, osobní zavazadel, osobních věcí, tak eh, já na tom netrvám, jenom jsem nechtěl prostě vysílat falešné signály. Prostě ty osobní věci, které si přivážíte například z dovolené, tak to se řídí jinými předpisy. Čili eh, jestli to budeme mít zde zmíněno nebo ne, tak se nic nezmění, protože skutečně se to řídí jinými předpisy. Já jsem to chtěl jenom zmínit. Čili samozřejmě, jestliže to eh, turista přiveze, když je to falšované, no tak eh, nemáme nic proti tomu. Mnoho z toho, co jste řekla, tedy tedy eh, je to tak, že komise chce, aby to tam bylo a Německo chce, aby to tam zůstalo. Já tady mě na tom osobně nezáleží, ale prostě takový je návrh komise. Já jsem prostě chtěl jenom tedy ten návrh komise eh, poněkud eh, tady bránit, protože já nevím, sociální demokraty to možná chtějí nebo nechtějí, já nevím, to ještě budeme muset prodiskutovat ale já tady skutečně ne, neříkám, že to tam prostě musí zůstat. A generické léky, tak to už je jasně e, vyřešeno. Prostě generické léky, těch se to netýká. Jestliže něco prostě se e, se Jižní Ameriky, kam si do Asie pouští, nebo naopak, tak a prochází to přes Evropu, tak samozřejmě do toho nebudeme zasahovat. Děkuji. A ještě 28. Eh, druhý hlasování v IMKU, tam eh, to může zůstat a na plénum potom v květnu, aby to šlo. A já doufám, že kolegové eh, také budou podporovat zpracování dat, eh, poněvadž tady skutečně musíme eh, vyvinout tlak, poněvadž pokud chceme celníkům pomoci, aby nebyli pod takovým tlakem, taky musíme pomoci při zpracování dat a také při eh, lhůtách, kterým se to týká. Možná, že komisi se to zase až tak nelíbí, ale myslím, že celníky bychom právě v tomto směru měli podpořit. Děkuji. Okay, well, thank you very Děkuji. Děkujeme. Ano, já předpokládám, že asi 29.2. bychom hlasovali sekretariát, nám to ještě potvrdí, mělo by to být na tom jednání. My samozřejmě chceme, abychom hlasovali 29. Já vím, že kolegyně z Zadánské předsednictví zde byla před chvíličkou. Je zde ještě, ano? Chtěla jste k tomu ještě něco? Ano, já myslím, že ano, že, že vy jste spokojená Vím, že jste v kontaktu s dánským předsednictvím. Já jsem měl schůzku eh, s ministrem v, v Kodaní minulý týden a oni skutečně chtějí pokračovat v diskusi s námi, aby, se, mm, aby sledovali ten pokrok, samozřejmě bez ohledu na to, jak rozhodnete dál a jak vlastně to celé uzavřeme. Děkujeme ještě jednou, říká vám předseda. Jsem nesmírně rád, že jste byli všichni stínoví zpravodajové k dispozici, že vystoupili za paní Het eh, zde byl zástupce, čili tímto ukončíme tento bod a nyní se dostáváme k pozměňovacím návrhům a k hlasování a je to v podstatě stanovisko paní Ivanové, která nám to přednese a je, to jsou to potraviny určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely. Je to legislativní návrh za výbor Envy. My připravujeme stanovisko a máme zde 136 pozměňovacích návrhů, kterým se budeme věnovat. Rád bych požádal paní Ivanovou, aby nám k tomu tomu něco řekla. My jsme zatím neměli příležitost se zabývat touto problematikou. Pokud stínoví zprávadavé by chtěli vystoupit, prosím. Ovšem, pokud ne, tak bych byl velice rád, abychom co nejdříve začali hlasovat. Paní Ivanová, aspoň na úvod děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům za jejich spolupráci, příspěvky. Bylo zde několik klíčových věcí, které v podstatě mm, se, kterým jsme se zabývali v pozměňovacích návrzích. Jednak to byly konzervační na, na, látky, to znamená glutan, dále to byly různé mléčné nahražky a tak dále. Já navrhuji, abychom Eh, ten koncert dietetických ehm, potravin zrušili, protože si myslím, že jsme neměli dostatečnou ochranu spotřebitelů v členských státech vstávající eh, legislativou v podstatě pouze takovým jednoduchým notifikačním oznámením v podstatě jakýkoliv produkt mohl být uveden na trh a podle mého názoru to nezajistilo dostatečnou úroveň ochrany spotřebitele. V tomto ohledu tím, že zrušíme tento koncept Eh, to znamená například, že eh, mléko podporuje růst, nebo že z toho zhubnete a tak dále, to si myslím, že prostě by mělo být pokryto jinou legislativou. Já mm, tam navrhuji, aby v podstatě skutečně přišli s důkazem toho, že to dělá ty, že to má ty následky, důsledky, o kterých hovoří. Pokud je o glutan, tak jistě, ano, tam navrhuji, aby to bylo spíše v těch informacích pro pod pro spotřebitele v oblasti, pokud jde o potraviny, to by zachovalo stejnou ochranu a v podstatě by to zachovalo i všechny ty výhody předchozí legislativy v tomto období. A doufám, že v průběhu hlasování náš výbor prokáže dostatečnou podporu i obavy, které máme v této oblasti, že chceme posílit ochranu eh, spotřebitele v této oblasti, že budeme mít i unblock Eh, eh, hlasování a že mm, podpoří i ty eh, produkty s velice nízkým obsahem kalorií a ráda bych poprosila, ráda bych poděkovala sekretariátu IMCO za nesmírně profesionální přístup. Myslím si, že skutečně to je jeden z nejlepších sekretariátů zde v našem parlamentu. Děkujeme, řík pan předseda, děkujeme i za to poděkování eh, našim spolupracovníkům ze sekretariátu. S tím souhlasím. Stínový zpravodajové, chcete k tomu ještě nějaké, eh, nějaké připomínky? Paní Sehnalová. Paní Ivanové za spolupráci, za to, že během našich debat jsme měli v prvé řadě na mysli ochranu spotřebitele. Myslím, že nad většinou návrhů se shodnout můžeme. Jsou samozřejmě i takové, kde se nezhodneme, ale o těch rozhodneme tedy hlasováním. Takže ještě jednou děkuji za spolupráci. Paní Parvanová ještě. Já bych rovněž ráda poděkovala kolegyni za úžasnou spolupráci. Toto stanovisko. Samozřejmě byly tam technické záležitosti, obtížné záležitosti, mnoho lobbingu. Uh, proto jsem velice ráda, že dodržela určitou linii a právě teda ta ochrana spotřebitele, co nám leželo na srdci, to si myslím, že je nejlepší přístup pro eh, náš postup a hm, myslím si, že to rovněž udrželo tu hlavní linii zpravodaje z Envy a já doufám, že naše stanovisko bude kvalitním příspěvkem k této zprávě. Děkujeme ještě jednou. Zpravodajce ještě někdo ze stínových zpravodajů? Ještě Někdo, pane Kožušník nebo pan Salvíny, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já rovněž bych rád poděkoval za odvedenou práci. Ovšem, nesouhlasím se všemi názory a nevím, zda jsem to pochopil. Ovšem, Například my máme asi 150 tisíc lidí v Itálii, kteří v podstatě nemohou, který v podstatě mm, prostě nechtějí samozřejmě eh, se při, mm, jak si připravit o život, to znamená, že musí vlastně konzumovat ty potraviny bez glutanu a tak dále. My jsme v podstatě předložili určité návrhy, to není pouze náš názor, to je názor odborníků, kteří pracují v této věci. Návrh komise v podstatě spochybňuje eh, ty dosažené výsledky, které, jsme, které zde již máme, pokud jde o ochranu lidí, kteří trpí nějakou touto nemoci, kteří prostě nemohou si zvolit nějakou jinou potravu, mm, to znamená, nejsou to ani vegetariáni, ani vegáni, jsou to lidé, kteří trpí nějakou nemocí a prostě mají pocit, že mm, tato záležitost jde proti jejich zájmům. Proto doufám, že předložíme i to, co máme k dispozici od odborníků, protože 5 milionů lidí trpí touto nemocí a směrnice je v podstatě proti jejich, proti tomu, aby chránili své zdraví. Proto doufám, že komise ještě jednou zváží to, co navrhuje a doufám, že bude mít možnost se podívat na každý pozměňovací návrh samostatně, protože tyto návrhy nejsou podpořeny pouze politicky, ale i vědecky. Děkujeme, říká pan předseda. Všichni jsme se k tomu už mohli vyjádřit a nyní budeme hlasovat. Máme hlasovací seznam k dispozici. Je to trošku odlišný seznam od těch, které eh, většinou eh, máme k dispozici, čili jsou to takové blokové záležitosti. Zpravodajové se o tom do, eh, dohodli společně, to znamená určitých konkrétních kategorií, pokud jde o jejich výjimutí a tak dále. Prostě za chviličku uvidíme, jak to bude na, na základě tohoto hlasování, jak to bude fungovat. Doufám, že máte všechny. Všichni máte k dispozici hlasovací lístky. Doufám, že koordinátoři budou velice jasně indikovat a poté se rozhodneme, zda budeme hlasovat elektronicky či ne. Čili první blokové hlasování, to znamená ta specializovaná výživa pokrytá ve všemi pozměňovací návrhy, které máte před sebou uveden, kde je pro? Hmm, no, to bude možná rovnou muset ověřit. Zahajuji hlasování elektronicky, čili to je vlastně ten první pr- blok, který máte k dispozici na hlasovacích seznamech. První blok. Končím hlasování. Zamítnuto. To znamená, že nebudou pokryty tímto nařízením. A další hlasování, další blok pro, to znamená potraviny, to je na straně 4, eh, pro eh, občany, kteří eh, nemohou konzumovat gluten to znamená, kdo je pro, tak aby to bylo. Já si myslím, že zde bychom asi měli, ano, zahajuji hlasování. To znamená ten druhý blok. Čtyřicet lidí hlasuje. 40 ovši- máme 40 karet. A to jsme rovněž teda zamítli. A nyní blok rovněž, to znamená, to je to znamená zredukování, eh, pokud jde o, o hm, zeštihlující potraviny, hlasujeme nyní. Zahajuji hlasování. To znamená, to je ten třetí blok, to znamená ty nízkoenergetické potraviny. Končím hlasování. To jsme jasně odmítli. a 61 nám jsme tím vyškrtli a nyní jsou to potraviny, které mají zeštihlovací účinek, to znamená, zda by měly být zahrnuty v tomto návrhu. Zahajuji hlasování, to je další blok. Končím hlasování. Tak to je rovněž jasně odmítnuto. A tím se dostáváme k 68, 69 a 70. Pan Pitela, pan Salvini. Zahajuji hlasování. 68, 69 a 70. Končím hlasování. Rovněž jsme to zamítli. 71, 72, 73, to jsou identické návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? To jsme schválili. 74, kdo je pro? Proti? To je rovněž znamená další blok, všechny pozměňovací návrhy, které se týkají, které, to znamená, když, tam, když to obsahuje mléko pro malé děti, e, zahájí hlasování u tohoto bloku. Končím hlasování. Zamítnuto. Další blok, to, je, to by měla být strana 13. To jsou potraviny které se týkají intenzivní um, um, svalového úsilí. Toto je opravdu, ano, i to hlasování se zdá být velice intenzivní, čili budeme hlasovat o této kategorii potravin a jeho zahrnutí. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k 85, to je paní Weisgerber. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto a dále jedenáctka od zpravodajky, kde je pro, proti, to je schváleno. A nyní je to další blok. A to, je, to jsou potraviny s velice nízkým obsahem kalorií, kde je pro, kdo je proti. Tak to si myslím, že jsme jasně schválili. To je v podstatě první, kde jsme se jaksi dohodli u této oblasti těchto nízkokalorických potravin. A dále je to 12 a 101, to je zpravodajka paní Parvanová, kde pro, proti, schváleno. Dále zde máme další blok, to jsou vitamíny, minerální látky, ostatní látky. Zahajují hlasování, kdo je pro. Nebo kdo je pro, kdo je proti. To si myslím, že je jasné. To jsme zamítli. A tím se dostáváme 109 a 110, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 13 od zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 14, kdo je pro, proti, přijato. 113 pro, proti, zamítnuto. 118, 119 pro, proti, přijato. 120 jako dodatek. Zahajuji hlasování. 120. Končím hlasování. Přijato. 22 pro 18 proti, to byl vlastně dodatek. A nyní 121 um, to, bu- to budou um, dva pozměňovací návrhy společně, o kterých budeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto dvěma hlasy. A nyní 126. Pan Kožušník. Kdo je proti? Kdo je? To je jasně zamítnutý návrh. 122. 123, 124, to jsou identické návrhy. Kdo je proti? Zamítnuto. 125. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro první část? Proti? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Rovněž přijato. 16. od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 17 od zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Přijato. 129 od pana Salvínyho. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 135, 137. Zahajuji hlasování. 135 a 137. Končím hlasování. Zamítnuto. 136 od pana Salvínyho. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 139 od pana Piteli, Kdo je pro? Proti. Přijato. 18 od zpravodajky. Kdo je pro? Proti. Přijato. Kompromisní návrh 3. Pro. Proti. Přijato. 141. Paní Verňou. Zahajuji hlasování. 141. Končím hlasování. Já jsem to trošku možná uspěchala, lidé ještě hlasovali, čili abych to spravedlivě um, rozhodl, můžeme hlasovat prosím ještě jednou. To znamená 141. Já jsem doufal, že budete hlasovat rychleji, tak jsem to ukončil předčasně. Ještě tam je několik lidí, které asi pět nám zůstalo, čili ano, mm, zamítnuto. Dále je to 143 od paní zpravodajky, kde pro, proti, přijato. 151, 152. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 153, 154. Pro, proti, zamítnuto. Devatenáctka, zpravodajka. Zahajuji hlasování. Devatenáctka. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Přijato jasnou většinou. A nyní úvodní ustanovení jednička. Kompromis. Kdo je pro? proti, přijato. Kompromisní návrh 2. Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh 2. Končím hlasování. Ne, my skutečně úplně jsme z toho v údivu, že nám hlasuje 41 lidí, to opravdu je rekord. 22 pro, 19 proti, to znamená, že dvojku jsme schválili. A nyní je to trojka od zpravodajky. Kdo je pro? Dobře, zahajuji hlasování u trojky. Že skutečně máme všechny. Přítomné, ano, 28 pro, 13 proti, 36 od paní Parvanové, kdo je pro? Kdo je pro? Pane, pane Švábe, vy jste proti, ale vaši členové hlasují nějak jinak, čili 36. 36 od paní Parvanové, kde je pro? kde je proti? Přijato. Takže ta druhá verze jsme vyškrtli, čili 42 to nebudeme, ale 4 od paní zpravodajky, kde je pro, kde je proti, přijato. 43, 45. Zahajuji hlasování. 43, 45. Končím hlasování, zamítli jsme to. Šestka od zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Přijato. Padesátka. To je vlastně dodatek, ústní pozměňovací návrh. Já předpokládám, že s tím souhlasíme. Čili kdo je pro, kdo je proti, přijato. 50 nám vypadla, 48, 49, kdo je pro, kdo je proti, to je zamítnuto. 55, kdo je pro, proti, zamítnuto. Sedmička od zpravodajky, zahajuji hlasování, sedmička. Končím hlasování. Přijato. 63. Paní Koraca, byl pozměňovací návrh, myslím, ústní jste předložila. Někdo předloží tento návrh? Přečte nám to za IPP, e nebo? Paní Ivanov, ano. V podstatě to chceme pouze upřesnit, aby to bylo v souladu s ostatními návrhy, abychom zlepšili tuto situaci. Mléko pro malé děti by mělo být regulováno obecnou legislativou v této oblasti 1924 z roku 2006 Evropského parlamentu a rady, to je nařízení, pokud jde o um, um, informace nutri, o nutriční hodnota a pak tam hovoříme o dalších nařízeních, která by rovněž měla být v souladu s tímto nařízením 1169 z roku 2011 Evropského parlamentu a z 25.10.2009, pokud jde o poskytování informací spotřebitelů uživatelům. Dále je to 1925 z roku 2006 Evropského parlamentu a z 20.12.2006, pokud jde o vitamíny, minerály a další um, určité eh, eh, látky a dále je to 2004 z roku 2006 a z 10.6.2002 pokud jde o aproximaci práva členských států, eh, pokud jde o potravinové náhražky. Děkuji. Někdo eh, proti tomuto ústnímu návrhu. Včera budeme hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu, tak jak v této pozměněné formě. Končím hlasování 26 pro, 15 proti. Ano, možná tam mohly být určité poznámky pod nemuseli jsme to mít přímo v textu. Čili nyní desítka od zpravodajky, osmička nám vypadla, čili kdo je pro desítku, kdo je proti. Jasně schváleno. 65, 66. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně zamítnuto. 67. od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? To je schváleno. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujeme nyní. Does our 41st member want to vote? No. Ano, budeme hlasovat teda všichni, všech 41 členů. Končím hlasování. 35 pro, jeden proti a čtyři se zdrželi. Děkujeme, paní Ivanová, a těšíme se, že budete bránit naše stanovisko i ve výboru NV. Rád bych poděkovala všem 41 poslancům, kteří se zúčastní hlasování. Opravdu to bylo úžasné. A nyní se dostáváme k paní Korhole a k jejímu stanovisku. Paní Korhola zde nyní. Předpokládám, že pan Šváb to převezme. Pane předsedo, paní Krola se omlouvá, je místo předsedkyní tohoto výboru, ale eh, teď se jí dostalo obrovského volebního vítězství. Její strana vyhrála prezidentské volby, eh, takže proto zde dnes není, ale myslím, že jsme dospěli k poměrně dobrému řešení. Děkuji vám. Přejí si stínovi zpravodajové promluvy? Ne. Takže pustíme se do hlasování. Hlasujeme o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích, to je úprava. Začneme 95. -kou. Takže zahajuji hlasování elektronicky k 95. pozměňovacímu návrhu 95. Končím hlasováním. Zamítnuto. Číslo 96, paní Het. Závěr hlasování. Končím hlasování. rovněž zamítnuto. 98 pana Tarabely a dalších. Zahajuji hlasování k 98. Končím hlasování. Zamítnuto. A e, můžeme to trošku urychlit, máme to hodně. E, pan Dion, to je 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Zdělám dvou hlasů. Nyní 99 paní Het. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 100 s ústní změnou, kterou tady vidíte. Kdo je pro? Proti schváleno. A ty ostatní odpadají a dostáváme se ke 102 paní Hansli, kdo je pro, proti schváleno. Nyní 103 Pan De Jonga eh, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Není 105 pana Abada. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tím odpadá 104. Kompromis 1. Kdo je pro? proti, schváleno. Nyní 110, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 22 proti 19. Nyní 112, kdo je pro? Proti, schváleno. Nyní 12, zpravodaj pro, proti, schváleno. 113, pan Tana byla další, kdo je pro? Proti, schváleno. 114, pana Krojcmena, kdo je pro? Proti, schváleno. Nyní 115, kdo je pro? Proti, schváleno. Nyní číslo 116. 116. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 117. Zahajuji hlasování ke 117. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 118 zájí hlasování. Končím hlasování, schváleno 25 proti 16, nyní 119, kdo je pro, proti, eh, to je zamítnuto zcela jasně. Nyní 120, pardon, eh, ano, 120, zájí hlasování. pane Švábe, jenom jeden hlas máte. Zamítnuto. 27 eh, hlasy proti 14. Kompromis 18, to je pro. Tak to bude s elektronickou kontrolou. 108, pan kompromis 18, elektronicky hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno 24 proti 16. Nyní 124. Pan De Jong zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Tak to můžeme, kdo je, kdo je pro, proti, je to schváleno zcela jasně. Kompromis 3, kdo je pro, proti, schváleno. A nyní číslo 16, zpravodajky, kdo je pro, proti, schváleno. 136. Zahajuji hlasování 136. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 137, kde pro, proti, zamítnuto. 138 pro, proti, zamítnuto. 139 pro, proti, zamítnuto. Nyní 140. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 141. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 142 to už je, to jsme odhlasovali ve 137. Identický. Takže 143 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 144 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 145. Kde pro? Proti? To je jasně zamítnuto. 146. Pro? Musíme prověřit elektronický 146. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, proti, schváleno. Kompromis 4. Kde je pro, proti, schváleno jasnou většinou. Nyní 19 zpravodajky pro, proti schváleno. Dvacítka zpravodajky pro, proti schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti schváleno. Nyní 158. Ano. 158 pro, proti zamítnuto. Kompromis 6. Eh, to eh, budeme se prověřit elektronicky, takže zahajuji hlasování. Kompromisu 6, končím hlasování. To je zamítnuto. Takže to znamená, že musíme hlasovat ty jednotlivé eh, návrhy, které měl pokryt. Takže 160 a to budu muset otevřít hlasování elektronicky 160. Končím hlasování a je to zamítnuto 159. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 161 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 165 zájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 162. Možná. Ano, takže Eh, takže už máme jeden, který jsme nez, eh, nezamítli, tak teď 162. A to znamená, že ty ostatní odpadají v tomto bloku. A nyní 167. Zahajuji hlasování k 167. Končím hlasování. Sváleno. O dva hlasy. Nyní kompromis 7. Kdo je pro? Tak, to prověříme. Kompromis 7, hlasujte elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže eh, to je eh, zajímavé, že tady čtyři skupiny to podporovaly a dopadlo to negativně. Můžeme to ještě jednou prověřit tak podle mého hlasovacího seznamu kompromis 7 podporuje EPP, ALDE, e ECE, zelení, takže někdo se si to rozmyslel. Aha, dobře, takže jsem tady měl špatně. Já jsem to jenom chtěl prověřit. Takže ještě jednou, kompromis 7. Ano, bylo to jasné, no. no. Ne, jenom prostě tady to mělo eh, podporovat původně 17 lidí, ale hlasů bylo pouze 14, takže ten kompromis už asi neplatí. Někdo z toho rozmyslel. Takže 170. 170. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 171. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 173. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 177. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 169. Končím hlasování. Zamítnuto. A, takže 168, 168 jde pro, proti. Tak to bylo schváleno, zcela jasně, takže konečně první pozměňovací návrh, který je úspěšný. Takže děkuji paní Tun a všechny ostatní odpadají v tomto bloku a není 180. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odpadá 181 a a 182 je stejný, takže přecházíme ke 183 pro, proti schváleno jasnou většinou, 184 pro, proti, schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro, proti, eh, schváleno. Nyní 187 pana Salvini kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 9. Pro, proti, schváleno. Nyní 200 pana Tarabele, dalších pro, proti, schváleno. Nyní 201, kdo je pro, proti schváleno. Kompromis 10. Takže musíme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Takže 211 pana Salviniho, kdo pro, proti, schváleno, pardon, za, zamítnuto, zamítnuto. 212, eh, paní Tun, pro, proti, zamítnuto. Takže tentokrát už vám to nešlo. Eh, eh, kompromis 11, to je pro, proti, schváleno. Nyní 226, kde je pro, proti, schváleno. Nyní 24 odpadány. Kompromis 12, to je pro, proti, schváleno. Nyní 200, pardon, 200, 228, ano. 228, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 229 zájevy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 230. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 231. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 238 pro, proti schváleno, 239 pro, proti schváleno, kompromis 14, kde pro, proti schváleno, 246 pro, proti schváleno, 247 zahajuji hlasování, 247. Končím hlasování. Zamítnuto a to je to tež jako 248, ten také odpadá. Nyní 249, to je pro, pro ještě jednou je pro, proti schváleno jasno většinou, 250 pro, proti schváleno, 26 pro, proti schváleno rovněž, 251 Zahajuji hlasování 251. Končím hlasování. Zamítnuto. 252. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Rovněž zamítnuto. A nyní kompromis 15 k článku 15. Takže kdo je pro? Proti? Eh, jasně schváleno. Nyní 261, zahájí hlasování 261, končím hlasování, zamítnuto 262, zahájí hlasování, končím hlasování, schváleno o jeden hlas. Ale někdo nehlasoval. Kompromis 16. Kde je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 17. Pro? Proti? Schváleno. Nyní 28. Paní zpravodajky, kde je pro? Proti? Schváleno. A 277 jako doplněk. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 276 odpadá. 279. Zahajuji hlasování. 279. Končím hlasování. Zamítnuto 278. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 281 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 280. Zahájí hlasování. Končím hlasování a také zamítnuto. Nyní 282, paní Šaldemoze pro, proti, schváleno. 284 odpadá, 285 a 286 pan Kreutzmann s ústní změnou. Ne, to odpadá, pardon. A také ostatní v tomto bloku. A nyní 287, paní Šaldemoze pro, proti, schváleno, 288 pro, proti, schváleno, 289 pro, proti schváleno 290 pro, proti schváleno 29 pro, proti schváleno 291 pro, proti schváleno 293 pro, pardon, zahajuji hlasování 293. Končím hlasování, zamítnuto 294, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 295. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 292. Ano, to odpadá. Takže 296. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 297. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 298. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto stejnou většinou. 299 pro, proti, zamítnuto 300 pro, proti, zamítnuto 301 pro, proti, zamítnuto 302 pro. Ještě jednou 302, kdo je pro, proti, zamítnuto se jasně. 303 pro, proti, schváleno. Nyní eh, jsme u listalu kompromis 19 a to prověříme elektronicky. Kompromis 19 zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Takže 33 pro, proti, zamítnuto, 34 pro, proti, také zamítnuto. 35 eh, pouze francouzská verze, to je lingvistická změna. Takže 36 eh, pro, proti, zamítnuto, 37 pro, proti, schváleno, 38 pro, proti, zamítnuto, 39 pro, proti, schváleno, 40 pro, proti, schváleno, 41 pro, proti, schváleno, nyní dvojka, pro, pro, proti, schváleno, trojka, pro, proti, schváleno, čtyřka, pro, proti, schváleno, 42 pro, proti, schváleno, ne, prověříme dobře. 42. 42. Hlasujeme. Končím hlasování zamítnuto. 42 je zamítnutá, omlouvám se. 43 pro, proti, schváleno. 44 eh, elektronicky opět. Ano, zamítnuto. 45 pro, proti, e, zamítnuto jasně. Pětka, kdo je pro, proti, schváleno. Tak a teď 46 pro, proti, schváleno. 47 pro, proti, schváleno. Šestka pro, proti, schváleno 49. Kdo je pro? E, Takže 49 budeme hlasovat elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 2020, takže zamítnuto. 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 51. Ano, takže zahajuji hlasování, poněvadž to bude těsné určitě. Končím hlasování. Schváleno o dva hlasy. 20 proti 18. 52. Pana De Jonga. Zahajuji hlasování. zamítnuto. 53 pana De Jonga, kdo je pro. A prosím pořádně, 53, kdo je proti, e, zamítnuto. 54, pan De Jong, pro, proti, také zamítnuto. 55, pro, to opět elektronicky prověříme 55 pana Salviniho. Končím hlasování. Je to zamítnuto o dva hlasy. 56 pan Dion. Jde pro. Proti. Zamítnuto. 58 pan Rošfora pro. Proti. Schváleno. 57 paní Kengström a další pro, proti je schváleno. 59 pro proti schváleno 60 pro, proti schváleno 64. Eh, Kdo je pro? Proti zamítnuto 61. Kdo je pro? Proti zamítnuto 62. Kdo je pro? Proti Zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, rovněž zamítnuto. 65, kdo je pro, proti, schváleno. 66, pro, proti, zamítnuto. 67, pro, proti, zamítnuto. 68 pro, proti, zamítnuto 69 pro, proti, zamítnuto. Chcete prověřit? Dobře, 69 prověříme. Paní, pro paní Turnen to prověříme. Končím hlasování. A máte pravdu, bylo to schváleno. 21 proti 19. sedmdesátka pana Rošvora. Takže eh, hlasujte elektronicky. Končím hlasování zamítnuto. 71 pan Dion. Kde pro? Proti? Zamítnuto zcela jasně. 72 pana De Jonga pro, proti, rovněž zamítnuto, 73, kdo je pro, proti, zamítnuto, 74 pro, proti, zamítnuto, 75, kde je pro, proti, schváleno, sedmička pro, proti schváleno, 76 odpadá, 77 pro, proti zamítnuto, 78 pro, proti schváleno, 79 pro, proti schváleno, 80 pro, kde je pro, proti Schváleno. 81. Pro. 81. Prověříme elektronicky 81. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 22 proti 16. 82. Kde je pro? Proti. Schváleno. Osmička pro, proti schváleno. 83 pro, proti schváleno. Devítka pro, proti schváleno. 84 pro, proti schváleno. 85 pro, proti schváleno. 86 pro, proti schváleno. 87 pro, proti schváleno. 88 pro, proti schváleno schváleno 89 pro, proti, zamítnuto 91 pro, proti, zamítnuto desítka pro, proti, schváleno 90 odpadá. 92 eh, pro, proti, zamítnuto, 93 pro, tak 93 prověříme elektronicky. Končím hlasování, schváleno dva hlasy. 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Takže nyní budeme hlasovat o celém tomto stanovisku elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 34 hlasy, 5 bylo proti, jeden se zdržel. Děkuji paní Korhole, pan Kožušník. Děkuji, pane předsedo. Prosím o klid. Jenom krátký komentář a návrh. Eh, učinit návrh eh, týkající se eh, hlasování. Dneska bychom se měli vyjádřit k neformálnímu mandátu, co se týče kolegy se k zahájení jednání s radou o návrhu na řízení motocyklů. Já bych doporučoval dneska nehlasovat tím důvodem, je, že jedním z kritérií pro souhlas k zahájení neformálního trialogu je, že neexistují významné rozdíly v názorech mezi radou a parlamentem. A já osobně mám pocit, že v současné době obě pozice jsou od sebe motocyklově na kilometry daleko. Takže bych chtěl navrhovat toto. Děkuji.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 with your negotiating team to negotiate with the Council on the, motive, on the, on the L regulation, we can call it. Would you just like to reiterate your proposal and maybe respond to Mr. Kozicnik's points? Uh, voorzitter, dank u zeer. Ik, uh, ik ben me heel goed bewust van de... Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Z pohledu parlamentu musíme mít dvě čtení, pokud to jde, ale já bych navrhoval dnes, že budeme mít jedno čtení. Je to opravdu technická záležitost. Je tam hodně technických detailů, musíme o tom jednat. Je to takové rozprostřené, takže abychom to celé urychlili, Stejně jako pan Pancery, nařízení T navrhujeme, že bude jenom jedno čtení. Abychom to zjednodušili pro tento sektor, je to také lepší pro životní prostředí a konec konců je to lepší pro EU a pro světový trh, abychom měli to nařízení jasné. Děkuji. Pan Kožušník už říkal. Úplně, úplně chápu, ale podle mých informací Eh, si Evropský parlament vyžádal eh, studii dopadu. Já si myslím, že by bylo dobré tu studii dopadu mít před tím jednáním s radou. Chce k tomu něco, někdo něco říct, než budeme hlasovat? Paní Gepardová. Paní Gebhardt, eh, velmi stručně. Kolegové, tedy asi chtějí jít pryč, ale já bych tomu chtěl něco říci. Moje frakce je eh, vůči eh, uzavření v prvním čtení velice kritická, ale zde jde o čistě technickou záležitost a proto moje frakce eh, výjimečně je ochotná souhlasit pro tyto dvě zprávy, tedy pan Pitela a pan Vandenkamp. A já myslím, že bychom to prostě měli odhlasovat. Mr. Van de Kamp. Pan Van de Kamp, prosím. Pane předsedo, ano, jen krátce, abych reagoval na to, co říkal kolega. On odkazuje na posouzení dopadů. Výsledky posouzení dopadů jsou v nedivnou součástí vyjednávání. Nechci, aby tady vzniklo nějaké nedorozumění. Nebudeme dělat posouzení dopadů, aniž bychom ho potom použili. To nemá smysl. Takže vy v podstatě říkáte, že posouzení dopadů vyjednávací tým zohlední. Dobře. Paní Žile? My také podporujeme eh, tu dohodu v prvním čtení, aspoň pokus o ní, poněvadž myslím si, že eh, ten eh, impact assessment, že to je dobrý argument a že bychom skutečně mohli takto přesvědčit radu, eh, pokud budeme mít regulární první čtení, pak bychom nemohli diskutovat s radou, takže my bychom eh, možná usilovali o řešení, eh, které jsme zkusili už u late paymentů, u spožděných eh, platbách, že by to prostě mělo být v určitém časovém rámci, ale musí být jasné, že je možný kompromis v tomto časovém rámci a pokud to nepůjde, tak to je normálně do pléna. Dobře. Chce někdo říct někdo další? Pan Pancery tady není, mluvíte za pana Panceryho. Paní Gepardová, takže vy to navrhujete za pana Panceryho. Já myslím, že už jsem promluvila za pana Panceryho. V tom případě budeme hlasovat elektronicky o dvou návrzích. Jen připomínám, že potřebujeme 21 hlasů pro většinu členů výboru. Takže budeme hlasovat samostatně, protože je možné, že výsledky budou různé. Takže první hlasování Měli bychom zahájit vyjednávání teď o motocykle. Hlasujeme. The vote is... Končím hlasování. Vote on this thing. Am I allowed to vote on this? No. Okay. The vote's closed. Hlasování je uzavřeno. 19 pro a 3 proti, takže dnes nemáte mandát, ale myslím, že když ten návrh předložíte znovu po posouzení dopadů, tak vám možná mandát dáme. A teď hlasujeme o mandátu o, pro traktory. Hlasujeme o traktorech. Hlasujeme o traktorech. Hlasování ještě někdo další hlasování uzavřeno? 23 pro, takže pan Pancera má mandát pro traktory. Dobře. Dobře? Right, thank you very much. Mnohokrát vám děkuji. A teď půjdeme dál. Pane Pilane a pane Rošvore, protože hlasování O stanovisku paní Korholy trvalo mnohem déle, než jsme očekávali, já za to se omlouvám. Máme teď opravdu málo času. Máme tady komisi, aby nám představila posouzení dopadů k vašemu návrhu. Takže já bych se s vámi oběma chtěl poradit, s oběma zpravodaji. Pane Bílane, je jasné, že nemůžeme mít úplnou diskuzi k oběma bodům. Vzhledem k tomu, prosím o klid. Vzhledem k tomu, že tady máme zástupce komise k posouzení dopadů, Chcete zahájit diskuzi k vaší zprávě s tím, že pak si budeme muset najít ještě čas na úplnou diskuzi mezi vámi a stínovými zpravodaji na některém z dalších zasedání. A pokud by to komise nevadilo, myslím, že bychom potřebovali asi půl hodinu k posouzení návrhu pana Rošvora, to se týká toho posouzení dopadů programu spotřebitele. Omlouvám se, ale nevidím jinou možnost. Vyhovuje vám to tak? Já vím, že to není úplně ideální, Znamenalo by to, že bychom měli odložit i lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů? Byl to 28. únor. Uh, I think, I think need to discuss... Já myslím, že se o tom ještě musíme promluvit. Pokud vím, tak tady stejně není moc nových zpravodajů. Paní Koraca Belt tu není, paní Schaldemose tady není, pan Lachekart tady není, paní Rile, ano, ta tady je, pan Trentafilidis tady není, pan Salvini tady není. Takže Protože vaši stínoví zpravodajové tady nejsou, aby to s vámi mohli prodiskutovat. Já myslím, že bychom se měli pokusit zajistit si lepší účast co nejdřív a pak si promluvíme o časovém plánu. Pokud vaši stínoví zpravodajové budou připraveni diskutovat o pozměňovacích návrzích a vy pak zpracujete zprávu, já myslím, že nám by to nevadilo. Takže bychom možná mohli odložit celou diskuzi. Dobře. Proč bychom... Tak, takže tu diskuzi odložíme. A ještě požádám koordinátory, aby pokud možno zajistili, že na příštím slyšení budou všichni stínoví zpravodajové. Já vím, že když je to pondělí, tak je to těžké. Podívejte se, zahájíme diskuzi a uvidíme. Ale pan Rašfor musí také potom nakonec dostat čas. Takže, pane Bílené, předložte nám ten návrh, protože já myslím, že musíme začít. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Systém IMI, který se teď využívá pro účely výměny informací na základě směrnice o uznávání kvalifikací na vnitřním trhu, stále ještě funguje na základě rozhodnutí a doporučení komise. A proto nemáme jeden právní nástroj jako základ. A to je považováno za jeden z hlavních problémů a překážek pro rozšíření tohoto systému. A z tohoto systému se stal velice užitečný nástroj pro každodenní spolupráci mezi správními orgány jednotlivých členských států. Je to dobrý kanál pro výměnu informací v různých jazycích. Ve své zprávě jsem se zaměřil na několik věcí. Za prvé zavedení běžného legislativního postupu. Současný návrh sjednocuje všechny prvky systému do jednoho legislativního nástroje. Já si myslím, že kdyby se měl systém IMI rozšířit na další oblasti, mělo by to vycházet z nového nařízení. Já bych navrhoval, že vyškrtneme aktiv přenesené pravomoci a přílohu 2. Rozšíření systému IMI na nové oblasti politiky do budoucna by možná vyžadovalo i změny stávajících funkcí informačního systému pro vnitřní trh. A o tom by se pak mělo rozhodovat v běžném legislativním postupu. Další otázka je ukládání údajů. Článek 13 zavádí požadavek uchovávat a ukládat informace na delší dobu. V současné době je to 6 měsíců. Protože nemáme žádnou analýzu dopadu takového návrhu, já navrhuji, že bychom se měli přidržet stávajících řešení, pokud jde o ukládání údajů. A třetí otázka je přístupnost pro třetí osoby, pro externí subjekty. Já sice vítám dobrou funkčnost systému IMI v administrativě členských států, ale měl bych obavy, kdybychom měli tento systém otevřít i externím subjektům bez odpovídajícího vyhodnocení dopadu takové změny. Musíme se na to podívat v kontextu ochrany údajů. Podrobná diskuze o této zprávě pořád ještě probíhá. Já jsem v kontaktu s komisí, sešli jsme se také s předsednictvím. Měli jsme dvě schůzky se stínovými zpravodaji a do budoucna další schůzky chystáme. Rád bych poděkoval všem, kdo se do toho zapojili, za konstruktivní spolupráci. Jsem otevřený vůči případným pozměňovacím návrhům, abychom dospěli k nějakému kompromisu o tomto textu protože odpovídající fungování informačního systému o vnitřním trhu představuje přidanou hodnotu pro vnitřní trh. A hodně to také usnadňuje spotřebitelům, kteří operují na vnitřním trhu. Dobře, děkuji nám. Tak teď pan Šváb a paní Gepardová chce mluvit za paní Šaldemoze, paní Parvanová a paní Rile. V tomto pořadí. Pan Šváb. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Bílanovi. Naši stěnová spravodajka paní Koraca byl tady dnes bohužel nemůže být a proto mě požádala, abych něco řekl ke zprávě pana Bílana. Já stejně souhlasím s tím, co ona tady uvádí. Za prvé, návrh pana Bílana celkově oslabí tento text. On ho neposílí. A my se domníváme, že spolupráce pokud jde o přeshraniční komunikaci ve věci pracovníků, samostatně výdělečných osob, musí fungovat dobře v Evropě. V Evropě to potřebujeme a potřebujeme také administrativní flexibilitu. Musí to být všechno jasné, aby to opravdu fungovalo a abychom zamezili nedorozuměním, nepřesným informacím a podobně. Já si proto myslím, že nemohu podpořit návrh pana Bílana s tím, že by z toho byla prostě jenom výměna informací. My bychom se chtěli vrátit k té původní myšlence, což byla administrativní spolupráce. Za druhé, samozřejmě i my chápeme, proč pan Bílan zřejmě chtěl vyloučit externí subjekty. Protože je celá řada osobních údajů, které na takový systém generuje a ukládá, takže se dá pochopit, že je to potřeba uchovat mimo dosah lidí zvenčí. Nicméně musí to fungovat tak, aby se do toho mohly zapojit i vnitrostátní orgány a také musí být schopní vyjádřit své přání, pokud je o postupy a tak dále. Co se delegovaných aktů, aktů přenesené pravomoci týče, zdá se, že se tady objevuje konsensus, že něco takového nechceme. Já myslím, že u toho můžeme zůstat. A pak je tady ještě otázka, kdy je možné vymazat údaje. Tady je uvedeno 6 měsíců, ale komise by to chtěla rozšířit. Podle nás je to zásadní. Nicméně otázka zní, jak najít správné řešení. A já myslím, že ochrana údajů tady musí hrát velice důležitou roli. Otázka zachování důvěrnosti a užitečnosti informací je velice důležitá, protože některé dokumenty, které se tady budou ukládat, se budou předávat přes hranice a proto je velice důležitá ochrana údajů. Současně samozřejmě celá ta věc musí fungovat v příslušném čase, v příslušném prostoru, zvlášť pokud chceme, aby směrnice o vzájemném uznávání opravdu fungovala, aby si lidé mohli vyměňovat práci přes hranice, ať už jsou to samostatně výjimečné osoby nebo ne. Proto musí komise eh, sledovat tyto toky dat, je třeba omezit přístup pro třetí strany, ale zároveň tedy eh, žadatel musí mít možnost něco ovlivnit a možnost eventuálně žalovat. A paní kolegyně Koráca Bild také by ráda, abychom eh, podobili, podrobili simulovanému, tento systém simulovanému zátěžovému testu aby tedy tento systém byl skutečně fungoval pro různé profese. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Uh, Mrs. Děkujeme, paní Gebhardt. Ja, danke schön. Ich muss auch äh, um meine Schattenberichter... Děkuji. Já také musím omluvit äh, naši stěnovou zpravodajku, která zde nemůže být. Jejím jménem bych chtěl říci, že velmi vítá tento návrh Evropské komise. A to proto, že tento návrh eh, přináší eh, právní základ a eh, právní jistotu, který je předmětem jaksi efektivního, efektivního fungování. Bylo by dobré, kdyby eh, tento systém byl otevřený mm, do co nejvíce oblastí a eh, proto tedy po té, co jsem viděla pozměňovací návrhy pana Bělana, musím říci, že si myslím, že není dobře, když je eh, tato působnost tak silně omezena, tak jak to dělá on, ale to je ještě předmětem budoucí diskuse. Důležitá otázka je také otázka ochrany dat také v té souvislosti, eh, že přístup k těmto datům mohou mít také třetí strany a je třeba tedy jasně vědět, na koho se to bude vztahovat. Ale určitě nechceme jako pan Bilan to celá, zcela škrtnout. Myslíme si, že třeba Solvit a další by měli mít přístup, takže tady bychom tam neměli bránit. E, to je třeba ještě projednat, ale samozřejmě ochrana dat zde sehrává velmi důležitou roli a to je mimo jiné také proto, že se data musí ukládat a jde o to, kdo k ním bude moci přistupovat a jak dlouho se mají skladovat. Čili o tom si budeme muset ještě promluvit, ale jinak si myslím, že jsme rádi, že můžeme pracovat na tomto tématu a sice je to něco, o, kterém, o čem hovoříme už mnoho let a že teď konečně tomu dáme právní, respektive zá, zákonný základ a to je dobře. Děkujeme, paní Parvanová. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych ráda omluvila pana Lagedana, který se dneska nemůže být, ovšem požádal mě o předložení jeho stanoviska. Pan Lagekár by rád poděkoval panu Bílanovi za práci, kterou odvedl v této oblasti. Není to jednoduchá záležitost a myslím si, že zpravodaj opravdu odvedl veliký kus práce. Pan Lakikart má určité připomínky První věc. Myslí si, že pan Bielan v podstatě chce změnit toto nařízení, které by se zabývalo správním spolupráci, mm, spíše aby se zabývalo výměnou informací. Toto je zásadní záležitost, protože v podstatě se zde navrhuje správní spolupráce prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Dále, že by vlastně IMI systém se zabýval spíše Ehm, kdyby se zabýval pouze tou výměnou informací nebo především, tak by bylo obtížné ho využívat v obtížnějších situacích, například eh, u solvitu nebo pokud jde o uznávání ehm, profesionální kvalifikací. Toto jsou důležité součásti toho, aby systém IMI fungoval dobře v praxi a proto pan kolega nepodporuje tyto změny. A rovněž navrhuje změnu, pokud jde o přílohu 2 a přesun těchto záležitostí, to znamená um, možné rozšíření IMI i na oblasti přílohy 1. Spravodaj si myslí, že by to mělo být na základě rozhodnutí v oblasti spolurozhodování a ne aktů přenosené pravomoci, jak to navrhuje komise. Uh, kolega zároveň chce proskoumat dopady tohoto eh, rozhodnutí. A zároveň pokud je o lhůty, vyškrtnutí dát, tam bylo těch 6 měsíců, je to článek 13, pan Lakekard si myslí, že to není pružný návrh, protože například u Solvitu nebo u směrnice o kvalifikacích v podstatě právě těží z toho, že ta, ty informace jsou v systému delší dobu. Čili doufám, že to jde k změně v této oblasti, tak aby to nebylo v podstatě pouze nějaké univerzální řešení v rámci systému IEMI, tak aby byla, bylo možné vyškrtnout například nesprávné informace z 18 část 1, No tak a, a to znamená, že pan eh, kolega trvá na tom, aby ty termíny byly eh, přísnější. A dále je to, jsou to externí aktéři, informovanost. Pan kolega se domnívá, že nejde o dostatečné fungování, že by v solvi nemohl fungovat dostatečným způsobem, nebo jiné systémy, které využívají informace z tohoto systému IMI. Zdůrazňuje, že je zásadní, aby externí aktéři za žádné okolnosti neměli přístup, mm, nebo mm, že by se nemohli dostat těmto informacím o jiných společnostech nebo jiných osobách. To zná informace, které jsou v tomto systému IMI. Paní Rule? Mou výhodou je to, že eh, nemusím nic číst, můžu to říkat z hlavy, jsem tady a můžu být tedy stručnější. Já se ve většině bodů připojí k předřečníkům, ale chci poděkovat zpravodaji, že tady zmínil ty nejkritičtější body, abychom eh, se mohli taky kriticky zamyslet nad návrhem komise a také téma těch externích aktérů eh, zde můžeme projednat. To je samozřejmě téma, které eh, zmiňuje Evropský ochránce osobních údajů. Čím více se ten systém otevře, tím eh, těžší bude chránit data, proto je tedy dobře, že pan Bělan to zde otevírá, ale já si myslím, že plně tedy škrtnou přístup třetí stran není možné. Já myslím, že bylo třeba trošku diferencovanějšího řešení a taktéž se to týká eh, mazání dat. No a já myslím, že to je to nejdůležitější, co jsem chtěla říct. Děkuji vám. Good. Well, thank you all very much. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme všem, kteří zastupovali zpravodaje. Máme zde ještě... Máte Nevím, zda, zda se nám chcete představit nějaké připomínky k tomu, paní kolegyně, možná zpravodaj by se s vámi mohl spojit. I později ovšem rádi bychom vám dali příležitost, abyste alespoň velice stručně vystoupila. Děkuji, pane předsedo, opravdu nesmírně stručně. Samozřejmě, že nás potěšila podpora, kterou cítíme ze zprávy pana Bělana i ze strany stínových zpravodajů. Všechny možné obavy, které máme na straně komise, tak v podstatě ty už, na ty už poukázali předřečníci. Samozřejmě, že chceme, pokud jde o rozsah působnosti, aby to opravdu se týkalo administrativní spolupráce a ne pouze o výměnu informací. A pokud jde o externí aktéry, je důležité, aby do toho byli začleněni, tak jak již zde zaznělo, protože pro Solvit je to velice důležité. Jsou to online nové stížnosti, tyto možnosti, které mají občané i podniky. Všem, pokud jde o um, tuto oblast, tak bychom ji chtěli mít technicky oddělenou od systému IMI, to znamená, že žádné obavy v oblasti ochrany dat by zde neměly um, vzniknout. Dále, pokud jde o ten mechanismus rozšíření, samozřejmě, že my podpoříme delegované akty, návrh v tomto směru, ovšem máme zde spíše obavy z toho, že by um, zde nebyly piloty, nebo že bychom už nemohli mít piloty k dispozici, to je pro nás zásadní, protože některé věci prostě v pilotním provozu chceme otestovat a právě proto bychom chtěli, aby ten pilotní provoz byl možný. Pokud jde o to období udrž- udržování nebo zachování těch dat, asi to nebylo pochopeno. My zde hovoříme, že ta osobní data, to znamená 18 měsíců, nejdéle ovšem někdy mohou být vymazány předtím, to samozřejmě obdobím mm, v některých situacích, například eh, dokonce po uzavření určitého alertu, určitého mm, alarmu v podstatě ta data ani neudrží, ne, ne, neudržujeme vůbec žádnou mm, dobu. To znamená spíše určité specifické toky dat. Od těch zde hovoříme například u Solvitu, uchováme data tři roky, čili to, že v podstatě hovoříme o 18 měsících, to už je v podstatě zredukování. A to potřebujeme, protože prostě některé věci se vyřeší prostřednictvím solvitu, ale obrací se poté na nás tito lidé a hovoří, že to řešení nebylo implementováno právě, proto bychom chtěli zajistit to, aby v nějakém pozdějším období bychom mohli vyhledat tyto případy v databázi a, ne, a ne říci eh, těmto stěžovatelům, bohužel ta vaše data už byla vymazána, prostě se tomu nemůžeme věnovat, to by bylo špatné. Toto jsou poznámky za naši stranu a samozřejmě, že se těšíme na spolupráci se zpravodajem i se stínovými zpravodaji na a že dále pokročíme v, eh, v této oblasti. Pane Bělane, chtěl byste ještě na závěr vystoupit? Děkuji za slovo, děkuji za všechny připomínky. Byla to velice krátká rozprava vzhledem na okolnosti, tak já nevím, zda budeme schopni dodržet stávající harmonogram jelikož očekáváme ještě podrobnější vysvětlení i ze strany komise k tomuto tématu. Myslím si, že mnoho rozdílných názorů mezi politickými frakcemi, že by k ním vlastně ani nedošlo, pokud bychom analýzu dopadu měli od komise k dispozici samotného počátku, ovšem tu jsme neměli. Evropská komise tvrdila, že jejich návrh je vlastně kodifikací stávajícího status quo Rád bych se podívala na stávající situaci, především pokud jde o ochranu osobních údajů. Ty stávající lhůty bych rád um, eh, dodržel. Rád bych poděkoval paní Růle za její stanovisko k tomuto tématu. Spoléhám i na um, stanovisko Evropského ochránce dat, který měl určité obavy um, ohledně návrhu komise. Děkuji ještě jednou za připomínky a doufám, že budeme mít možnost nějaké podrobnější ještě rozpravy na dalším jednání našeho výboru. Děkujeme, říká pan předseda, uvidíme, co vám budeme schopni naplánovat. Jistě paní um, Ever určitě se zúčastní vašeho jednání se stěnovým zpravodají a poskytne vám nějaké další podrobnější informace i za komisi, abychom zjistili, zda ty lhůty jsou um, pro všechny akceptovatelné, tak jak to navrhne, pokud bude ještě nějak nějakou rozsáhlejší rozpravu, pokusíme se to zorganizovat. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme i komisi za její vystoupení. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu na našem programu a to je v podstatě nový postup, který bychom chtěli zavést v oblasti programu spotřebitele na období 2014-2020. Zpravodaj pan Rochefort velice trpělivě čeká. Já navrhuji, Pane zpravodaj, já jsem požádal paní Miner, aby, já bych požádal, aby nám prezentovala návrh, poté budete moci vystoupit. A pokud eh, budete mít možnost, pokud tam bude, sam, sam, samozřejmě podíváme se na to, pokud bychom potřebovali nějaké, nějak, ke ještě mm, čas pro odpovědi a otázky, tak se podíváme, zda to tam můžeme nějakým způsobem ještě zahrnout na jiné schůzce. Chtěl byste začít, nebo spíše dáme slovo kolegyni? Vážený pane předsed, jo, Tak, takže máme půl hodinky? Já nevím, to znamená, komise by teda velice rychle, pro, protože pokud ne, já nevím, tak možná by teda mohla se vyjádřit komise a výměnu názoru bychom ponechali na další schůzku Jimka, protože já opravdu nechci, abychom to tak, tak jak si úplně tady osekali, tento bod, jestli to tak mohu říci. Mm, my, my už jsme v podstatě s tlumočníky se domluvili o tom, že v podstatě nějaký více než 25 minut by nám <laughs> asi nedali. Hmm, ta eh, v podstatě nejdůležitější oblast bude prezentace paní Miner. Tak eh, co si myslíte, paní kolegyně? Já si myslím, že určitě to časově zvládneme, jako vždycky. Jsem nesmírně rád, že paní ředitelka z DG Sanko je mezi námi, je zodpovědná za tuto oblast, představí nám tento návrh. Ještě pane Tarabelo byste, nebo poté byste chtěl vystoupit. Dobře, takže paní Miner. Thank you, Mr. Chair. Děkuji za slovo, pane předsedo, velice stručně. Možná takové dvě připomínky v podstatě na tu jasnou otázku. My vám zde budeme prezentovat ten program spotřebitele pro rok 2014 až 2020. Je to program, který vlastně navazuje na program, který bude ukončen v roce 2013 a v podstatě to bude podporovat celou tu agendu pro spotřebitele, bude to doprovázet celou tu agendu, kterou komise připravujeme, bude mít ve čtvrtek slyšení k tomuto programu, čili bohužel není to nějak um, až v takovém souladu časovém, jak jsme plánovali, ovšem a je to v, souladě, v souladu s plánováním víceletého finančního rámce. My jsme prostě přišli s tím návrhem pro tento program ještě předtím, než agenda byla k dispozici pro spotřebitele. Ovšem ráda bych ujistila členy výboru, že samozřejmě to bereme v potaz, bereme v potaz i ty potřeby, aby ten program opravdu podpořil tu agendu v oblasti spotřebitele agenda zároveň, aby vzala v potaz program druhá, velice technická, krátká poznámka. Je to v podstatě návrh nařízení, zatímco ve stávající eh, období máme rozhodnutí k dispozici. Já bych chtěla říct si výboru, že to neznamená nějaký zásadní rozdíl, že jsme to udělali z dvou důvodů. Jednak na základě stávající právní doktríny, pokud chceme mít opravdu přímý dopad na různé organizace, tak v podstatě by to mělo mít eh, Eh, formu nařízení a mělo by to být v, souladu s ostatními více letými finančními rámci například. Čili hlavní, jaký je cíl tohoto programu? tak abychom ty spotřebitelské politiky a v podstatě eh, výdaje, které máme k dispozici pro, eh, pro cíle pro rok 2020, abychom to sladili, aby, ten, aby tento, tento program v podstatě využívá různé zdroje, příspěvky z různých zdrojů, bude založen na, na uh, hodnocení v mezidobí stávajícího programu pro spotřebitele a zároveň na analýze dopadu, která uh, vám byla dána k dispozici. My jsme to prodiskutovali se všemi skupinami, zainteresovanými aktéry, členy um, sítě pro ochranu spotřebitele, z ministry na národní úrovni, dále spotřebitelské organizace, které jsou součástí konzultativního evropského orgánu. A vzali jsme v potaz velice důležité zprávy, které předložil Evropský parlament, především váš výbor, heď, heď zpráva, šaldemoze zpráva a ostatní zprávy. Pokud jde o politiku v oblasti spotřebitele, tak to je taková v podstatě mladá oblast. My se snažíme reagovat na nové výzvy v této oblasti zjistíte, že je to v podstatě takové pokračování stávajícího programu a návrhu budoucího programu. Snažili jsme se mm, ve světle i hodnocení programu, jak si usměrnit naše eh, výdaje, zaměřit je na výzvy, ve kterých si myslíme, že by politika v oblasti spotřebitelů, mm, nebo kterým by měla čelit politika v následujícím období. Pokud je o celkový rozpočet, je to 197 milionů eur, které máme k dispozici pro 7 sedmileté období, to znamená 2014 a 2020. To znamená 175 mil, milionů eh, v těch cenách eh, za, eh, za rok 2011, kdy se připravoval tento návrh. To znamená velice malé navýšení ve srovnání se stávajícími výdaji, mm, v podstatě mm, malé navýšení ve srovnání se stávajícím programem, zahrnují to administrativní výdaje, například ty, které budeme potřebovat pro podporu eh, výkonných agentur, to představuje mm, zásadní část rozpočtu. Je to teda v podstatě malý projekt, když se na to podíváme z rozpočtového čistě hlediska. Ovšem nezapomeňme na to, že komise se rozhodla udržet stávající úroveň výdajů v této oblasti bez ohledu na finanční škrty, které bohužel samozřejmě implementují všechny instituce. Je to malý program, je to opravdu taková, taková drobnost mnoha ohledů ve srovnání s ostatními projekty. Snažíme se zaměřit na ty oblasti, kde Unie přichází s přidanou hodnotou. Další slide. ještě kdybyste se vrátili, promiňte, já jsem to možná nějak moc uspěchala, čili jak přidáme tu evropskou hodnotu to znamená mm, oblasti ve stávající legislativě, tak aby tento program, eh, jednak je to v oblasti RAPEX výdaje, to znamená, to je systém časného varování, mm, který stanovila směrnice o bezpečnosti produktu. Dále je to oblast, kde věnujeme finanční prostředky na kroky, které opravdu z evropského hlediska jsou smysluplné, které se zaměřují na přeshraniční transakce především, čili podporujeme například Evropská spotřebitelská centra, která pomáhají, poskytují poradenství našim spotřebitelům především eh, v oblasti přeshraničního nakupování, nebo jsou to mm, například schromažďování dat, evidence, důkazy v oblasti eh, eh, spotřebitelské politiky na evropské úrovni a samozřejmě, že podporujeme i spotřebitelské organizace eh, v této oblasti, například BEA. A dále je to přidaná hodnota tím, že pomáháme i národním různým iniciativám mm, při výměně osvědčených postupů, praxe, tak aby i národní orgány mohly udělat více eh, na, i s menšími eh, finanční prostředky. Děkuji. Eh, myslím, že tam máme čtyři konkrétní cíle a máme vlastně ten to původní navrhované rozdělení výdajů, čili toto je eh, bezpečnost zhruba 22 rozpočtu, informace a vzdělávání, eh, což znamená také podporu spotřebitelských organizací, eh, právo na odvolání mm, nebo na akci a dále prosazování spotřebitelských práv. Samozřejmě, že hlavními příjemci grantu budou národní vynucovací orgány ECC a spotřebitelské organizace. Takže v čem spočívají změny oproti současnému programu? První je větší soustředění na prosazování, na vynucování. Je velice důležité, aby to, co máme ve směrnicích, na evropské úrovni, aby se také v praxi řádně uplatňovalo a vynucovalo, ať už v oblasti bezpečnosti či eh, spotřebitelských práv, eh, které, eh, která hlídají spotřebitelské svazy. Za druhé, chceme zvýšit maximální míru spolufinancování pro evropská spotřebitelská střediska z 50 na 70 My tedy po posledním rozšíření jsme už používali spolufinancování až do 70 a je to určitě užitečné. Chtěli bychom to zde vrátit. Dále chceme mít online platformu pro řešení sporů a tady eh, návrh komise je momentálně ve vývoru a my také měníme, předěláváme vzdělávací nástroje. Eh, došli jsme totiž k názoru, že mnohé z nich eh, byly zaměřené spíše na potřeby minulého století, takže chceme tedy daleko interaktivnější portály s výměnou mm, osvědčených postupů s těmi, kdo zde excelují v tomto poli a tak dále. A já tedy doufám, že jsem ponechala dostatečný prostor také členům výboru. Eh, děkuji vám. Takže můžeme se pustit do debaty. Takže nejdříve snad zpravodaj, aby se vyjádřil, poté pan, pan Bosutil tady není, takže zastoupí ho pan Šváb a případně ještě, když se bude někdo chtít přihlásit, pan, paní Jedule, pan Tarabela možná. Takže pan Rošfor. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím eh, to projít svižně. Především si říct, že tady vidím eh, dvě, dvě, dva pozitivní aspekty. Za prvé, výbor před pár lety eh, žádal, abychom měli konkrétní oddělený spotřebitelský program, který bude jiný než zdravotnický program. A e, za druhé, tady máme ho, není to úplně na stejné úrovni, je to tady poněkud redukované. E, paní Majner nám tady sdělila tento paradox a sice, že e, spotřebitelskou agendu budeme debatovat teprve po spotřebitelském programu ta agenda by tedy měla být širší, měla by obsahovat akce, které se budou týkat všech DG v komisi, ale v podstatě není to to, co by se dít mělo. Eh, možná, že detailně to nebude mít zas až takové dopady, no ale budíš eh, ještě obecnou připomínku. Já jsem sice řekl, že jsem relativně eh, Eh, spokojen, že rozpočet byl udržen na současné úrovni, ale eh, spotřebu a spotřebitele bychom chtěli dát do centra problematiky společného trhu, ale zároveň tomu věnujeme jeden z nejskromnějších programů, čili to je 25 milionů eur eh, ročně Eh, při eh, stálých cenách, to znamená 5 centů na spotřebitele a rok. Tak to tedy není mnoho a opravdu bychom měli nakládat s těmito prostředky velmi prozíravě. A dále eh, musím vyslovit politování s tím, že ano, máme tedy pouze to, co máme a eh, můžeme z toho, tedy daří se nám s tím dosahovat hodně. A otázka je, eh, jestli to bude stačit eh, zejména v krizových časech, poněvadž máme tady zranitelnější spotřebitele, máme tady digitální trh, zároveň nám stárne populace, globalizace postupuje. To znamená, že tady možná by to chtělo vymyslet něco, něco nového. Možná komise by tomu mohla věnovat pozornost. A ještě tedy k těm cílům, které byly na posledním snímku prezentace. Já jsem velice rád, stejně jako prezentátorka, že Eh, máme zde rozpočet, což je daleko lepší než v době RAPEXu. A samozřejmě, že to eh, vyplývá z globalizace, to, že otevíráme RAPEX celému světu, to je výborná věc, eh, zejména tedy Číně. Dokonce tady 59 not, notifikací o možných rizicích pro spotřebitele se týká právě čínských dodavatelů. No, pokud se týče informací a vzdělávání, tak to je dobře, že už tady máme hodnotící tabuly a de facto máme tady spoustu hráčů, kteří jsou přímo závisí na tomto rozpočtu což se možná nezmiňuje v tomto dokumentu, ale zmíní se to někde jinde ve standardizačním balíčku. Já jsem velice rád, že posouzení dopadu to považuje za důležité. E, pak tady máme ten program TRACE, což je tedy e, školení těch národních spotřebitelských asociací, ale e, máme příliš velké rozdíly mezi členskými zeměmi. Je tedy škoda, že hodně hovoříme o mládeži, ale také zde máme něco jako celoživotní vzdělávání. A mě velice láká myšlenka eh, prohloubení transparentnosti trhu. Já bych si přál, abychom byli už o něco dále na srovnávacích webech, což je důležité pro spotřebitele. Také jsem přesvědčen, a už jsem to vlastně v tomto výboru řekl, že firmy získají tím, že budou školit spotřebitele o jejich právech. Mnoho firm v tomto zatím nedělá mnoho. Nejsou příliš příznivě nakloněni spotřebitelům, protože nemají dostatek informací o spotřebitelských zákonech. E, vidíte, že postupuje velmi rychle, pane předsedo. E, právo bránit se. Já jsem velice rád, že tady eh, máme eh, ty monitorovací orgány a také, že se uvažuje o alternativním řešení sporů. Eh, nic se tady nehovoří o kolektivních ovšem akcích. A dále vynucování legislativy, já myslím, že je velice důležité, aby, abychom měli to kofinancování pro evropská spotřebitelská centra zvýšeno z 50 na 70 To je dobře. Eh, komise tedy eh, si uvědomuje, že toto je dobrá myšlenka, ovšem zároveň by Eh, to mělo napomáhat jejich viditelnosti, protože jenom polovina obyvatel vůbec ví, že takováto centra existují. Takže to je vlastně všechno. Eh, děkuji vám, i když jsem neměl tolik času, kolik by si byl přál. Okay. Dobře. Já myslím, že kolegům jste tady moc času nenechal, nicméně požádáme, aby byli struční ani na paní Majerovou moc času mít nebudeme na její reakce, ale je to v podstatě začátek celého procesu. Další je paní Perez, myslím. Ano. No, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o stručnost. Především chci poděkovat zástupkyni komise za vynikající prezentaci tohoto nového návrhu, tohoto programu. Já myslím, že je naprosto zásadní, abychom takový program měli, pokud chceme bezpečný, konkurenceschopný a dynamický vnitřní trh. Pokud má být spotřeba základní nástroj pro reaktivaci a další růst, musíme zajistit, že spotřebitelé, občané budou důvěřovat vnitřnímu trhu, že se budou vidět jako aktéři na tomto trhu, že budou lépe informováni o svých právech a záruka, a zvláště si nakupují přes hranice když provádějí transakce online. Za druhé chci zdůraznit význam rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany pro spotřebitele a konkurenceschopností společností. Budování vnitřního trhu zatím probíhalo rychleji než ochrana spotřebitelů. Jsem rád, že komise posiluje nebo se rozhodla, že posílí úlohu spotřebitelů a združení spotřebitelů, protože ti hrají nezbytnou roli při informování občanů s tím, že bychom měli platformu pro výměnu osvědčených postupů v oblasti eh, osvěty spotřebitelů. Za třetí, chci zdůraznit záležitost, která podle mě chybí. A to je podstatné. Jde o specifickou kategorii zranitelných spotřebitelů. Já vítám ambiciozní přístup komise. Myslím, že je velmi vhodný, ale v nařízení se neuvádí, že program musí zohlednit stále rostoucí počet zranitelných spotřebitelů a jejich specifické potřeby. Také bychom měli podpořit jejich sociální začlenění, aby se stali nezávislými aktéry na trhu. Takže ráda bych viděla nějaké konkrétní kroky, konkrétní opatření právě pro ně, protože je zřejmé, že se nedostatečně zaměřujeme na ochranu spotřebitelů ve zranitelných situacích. Potřebujeme specifickou ochranu, protože zranitelnost určitých spotřebitelů právě vyplývá z toho, že nechápou informace, které dostávají. Nebo nechápou, že si mohou i stěžovat a poslední věc, myslím si, že je škoda, že komise se zaměřuje na zranitelné skupiny, co by osoby starší, i když je zřejmé, že takových lidí je mnohem více. Pane Tarabelo, vy jste chtěl také něco říct? Ano, pane předsedo. Já nám to nechci kazit, ale myslím si, že ten program spotřebitel není příliš průbojný, není úplně plnohodnotný. Mám pět hlavních věcí. Za prvé, máme to, má to být určeno pro vnitřní trh, ale tady nejsou žádné iniciativy. Už máme spotřebitelský úvěr, už jsme měli i alternativní způsob řešení sporů. O kolektivních žalobách mluvíme poslední 20 let, pořád ještě provádíme studie. Za druhé, informace a vzdělávání pro spotřebitele. To je základní priorita, ale kde na to máme rozpočet? Teď máme rozpočet, který už jsme utratili. Utratili jsme ho na 500-stránkový průzkum spotřebitelů. A ukázalo se, že v roce 2011 mělo prostě 7 milionů problém s nějakým masem. Jistě, čas od času to dělat můžeme, ale ne každý rok. A rozpočtové částky, které na to jdou, třeba na, ta, na ty tabulky, a pan Rošford už o tom mluvil, to není moc užitečné pro spotřebitele. Měli bychom spíš dát peníze na zranitelné skupiny nebo na spotřebitelská centra. Ta se budou dobře, ale není se moc vidět a potřebují veškerou možnou pomoc. Je to tak třeba s tím německým centrem v Kélu, ale dalo by se to rozšířit i na další oblasti. A spolufinancování až do 70% by mohlo znamenat, že to spustí i další centra. Další věc je osvěta, vzdělávání pro spotřebitele. 9 milionů eur, pane předsedo. Už končím. 9 milionů eur na systém Dolce, na internetu. To je úplný propadák. Jistě si na to všichni vzpomínáte, ale v členských státech jsou i školy pro spotřebitele to je možná lepší, než e, takovéto stránky. A poslední věc. Komise říká, že chce přispět ke strategii 2020, ale já tady nevidím žádné nové iniciativy, nic nového, co by pomohlo těm, kdo na tom jsou nejhůř, nebo těm nejvíce zranitelným. A nepomáhá to také tomu, že budeme mít odpovědnější spotřebitele. Chybí nám peníze, chybí nám abice. Nepodaří se nám splnit cíle. Ty peníze by se měly dát někam jinam. do roku 2020 bychom se měli znovu podívat na priority, ale tahle částka je v podstatě pro evropský rozpočet opravdu malá. Mám panu Švábovi jednu minutu a já se obávám, že zástupkyní komise si budeme muset pozvat znovu. Prosím. Eh, pane předsedo, víte, že já mluvím zpravda stručně. Za prvé, u každého takového programu, který se debatuje před agendou, tak to prostě je nepříznivá situace a vždycky se ptáme, jestli by tedy to mohlo eh, být ještě lepší. Eh, jinak tedy žijeme v časech eh, omezených rozpočtů, takže já si myslím, že toto je poměrně rozumný návrh komise, když přichází s těmito čísly. Za druhé, eh, posiluje se tady dále role evropských spotřebitelských eh, středisek. Jsme také pro zvýšení kofinancování na 70%. A to není problematika pouze nových členských zemí, ale v těch starých je třeba eh, více podporovat, poněvadž skutečně členské země eh, to také sice spolufinancují, ale vidí to spíše eh, čím dál jim více jako evropský úkol. Takže o tom samozřejmě můžeme debatovat eh, s komisí a myslím, že pan kolega Busutil, myslím, že bude taky rád, že tomu takto došlo. A myslím, že se dosti blížíme panu kolegovi Tarabelovi. Děkuji vám. Já si myslím, že Teď budeme muset eh, skončit zasedání. Já děkuji tlumočníkům za extra čas. A pane Rošfore, možná ještě chcete něco říct na závěr? Eh, my máme už velmi eh, velkorysý časový program. Ano, děkuji vám, kolegové, kteří jste zůstali. Děkuji, pane předsedo. My to máme do 22. Eh, nebo na začátku května máme eh, pozměňovací návrhy, eh, pak tedy kompromisní snad do 19. června a ve výboru bychom měli hlasovat 20. června, tak si to představuji. Já bych to trošku korikoval. My bychom měli mít Eh, vlastně ty pozměňovací návrhy až v květnu, to je přece jenom trošku moc, když je dneska 6. února. Já bych velice rád, kdyby se s tím dalo... Ne, 30. března, to je 30. března, takže já se omlouvám, bylo to 30. března. 8. května eh, bychom tady se o tom měli povědět znovu. A možná, že paní Main by tedy mezi nás mohla opět zavítat. A jinak samozřejmě bude třeba také, abychom se pobavili se stínovými eh, zpravodaji. Takže dobře, do, do 30. března pozměňovací návrhy. Děkuji vám, končím zasedání a děkuji zpravodajům také těm, kteří následují na internetu. Naše příští zasedování bude 28. 29. února, což je úterý a středa. Budeme mít čtyři půl dny a Opět eh, doufám, že se připojíte buď to osobně nebo online. Děkuji vám.